Vážení kolegové, dámy a pánové, navrhuji, abychom začali s prací. Bohužel někteří eh, ještě schází eh, Zdá se, že první letní den je slaven zde v Bruselu velmi intenzivně. Chtěl bych vám však navrhnout, abychom nejdříve přijali pořad jednání. Pokud tedy nikdo nemá nic proti tomu, tak budeme předpokládat, že tento pořad jednání je přijat. Ke sdělení předsedy bych chtěl říci, že máte v Kobo News také disponibilní jazyky. Dnes také zasedání je webstreamováno. A chtěl bych se také vyjádřit k tomu, co eh, proběhlo po eh, návštěvě delegace eh, v Izraeli a to společně s výborem pro rozvoj. Přijali jsme na úrovni parlamentu také usnesení o situaci v palestinských oblastech, především v Gaze, poté co došlo k těm závažným událostem, a to hned po naší delegaci 5. července od 19.20 hodin proběhne zasedání tří výborů, eh, které se zabývají tímto eh, problémem. Eh, pozvali jsme také pana Johna Ginga, ředitele UNR Jehož hlavní sídlo je v Gaze, se kterým jsme se také setkali při naší eh, cestě eh, na eh, místo. Je to osoba velmi vážená a bude nás informovat o tom, jak jsou zpravovány také úvěry, které dává k dispozici Evropská unie. Dále pak také 13. 14. července a především tedy 13 13. odpoledne proběhne výměna názorů o návrhu eh, rozpočtu eh, také s panem Salem Fajadem z Gazy, což je také osobnost, se kterou jsme se setkali eh, při cestě do Gazy a budeme s ním tedy moci hovořit o postoji palestinských orgánů a podmínkách řízení poskytovaných úvěrů. K bodu čtyři, eh, tedy sdělení předsedy eh, k politice soudržnosti, eh, máme zpravodaje který je velmi dynamický, ale ještě není přítomen. Bude se jednat především o otázku eh, politiky soudržnosti. Eh, tabulky, které k tomu patří, naleznete také v podkladech pod číslem 22. Ještě k eh, rozpočtu 2010 a jeho realizaci bych chtěl eh, informovat o tom, že jsme dostali poslední čísla o eh, realizaci rozpočtu a to 8. června, mm, Vše bylo také uvedeno na webové stránce a eh, dostali jsme také eh, nový opravný rozpočet na rok 2010 ohledně eh, vyžadovaných položek eh, pro vnější službu. Eh, máme opravný rozpočet 6 a jsou také ještě další, které jsou připravovány. A na schůzi koordinátorů budeme eh, se zabývat o zprávě k tomuto bodu. Bod 3 to je zápis schůze 27. Eh, a 28. dubna. Eh, eh, pokud tedy nepředložíte žádné námitky, bude tento zápis přijat. A nyní můžeme přejít k bodu 4. K návrhu rozpočtu na rok 2011 a stanovisku parlamentu. Eh, naše zpravodajka Sidonia vypracovala pracovní dokument, eh, který nám nyní krátce předloží. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, pane przewodniczący. Ten dokument roboczy jest... Děkuji. Děkuji vám za tento pracovní dokument. Je to další z dokumentů, které jsem připravila k prezentaci tématu rozpočtu na rok 2011. A smyslem tohoto dokumentu je dohloubky zanalizovat fungování těch programů pro mládež v rámci evropského rozpočtu. Asi si již uvědomujete, že programy pro mládež, mobilitu a vzdělávání jsou mi velmi blízké, velmi drahé a tudíž jsem ráda tomu, že se mi podařilo získat vaší podporu, podporu některých z vás na březnovém zasedání, že se dostalo jedné této prioritě vaší podpory a teď chci pokračovat tímto směrem, to znamená na práci na programech pro mládež a vzdělávání, o kterých se bude hovořit v červnu. A já chci v tomto dokumentu podrobněji a techničtěji zanalizovat, co se v Evropské unii děje, pokud jde o financování programů mobility, vzdělávání a e, také programů souvisejících s mládeží. Tento dokument byl vypracován v angličtině jako výchozím jazyce a máme omezené překladové možnosti. Proto se chci všem omluvit, že se bohužel nepodařilo zajistit dokument i ve vašich všech jazycích. Budeme muset pracovat s tím jazykem v angličtině, tak jak je. Rozdělila jsem tento rozpočet na dvě skupiny. Jednak ty eh, položky, které přímo financují programy pro mládež a další zdroje které slouží, další prostředky, které slouží na nepřímou podporu. Pokud jde o přímé financování, přímé nástroje financování, tak tady máme celoživotní vzdělávání. Eh, to je důležitý nástroj, je to velice významná rozpočtová linka. A já tady teď vypočtu ty jednotlivé sektory sektorové programu, jako, je, jak programy jako Ecomenius, Erasmus, který se týká tedy eh, odborného učňovského vzdělávání, eh, hm, to je Leonardo da Vinci tedy, a také Grundvik, což je další program. Máme program Žána Moneta a další horizontální programy, které související se vzděláváním a také školením učitelů, kdy se vysílají učitele do ciziny a také se vysílají za účelem učení cizích jazyků. Vidíte, že je to rozpočtová linka velmi rozmanitá, která pokrývá nejenom mládež, ale i další otázky, které jsem popsala s použitím těchto tří slov eh, mládeže, eh, vzdělávání a mobility. Další program, který je navázan na tuto prioritu, je program Erasmus Mundus. Prostřednictvím tohoto programu podporujeme vzdělávání ve třetích zemích a pak tu máme program Youth in Action, což je program, který zahrnuje menší objem prostředků a podporujeme tím neformální vzdělávací eh, iniciativy. Je to o budování moderní občanské společnosti. Dalším programem, který financuje vzdělávání, je eh, to vlastně součást sedmého rámcového programu. Je to takzvaný program Lidé People Program, pro mobilitu výzkumných pracovníků. A pokud jde o rozpočtové nástroje, které podporují mládež nepřímo, tady je, figuruje program Progress, EURES, ERDF a některé další programy na opatření, které nepřímo podporují například mladé zemědělce. Je to z 1a a um, druhé části rozpočtu. A tyto programy byly dopodrobná rozepsány v eh, příslušných dokumentech, já je nebudu eh, tudíž popisovat teď. Také jsem popsala vývoj těchto programů a úroveň jejich provádění. Mám, dosahujeme tady takřka 100% využití výdajů, využití těch prostředků, takže e, velmi plné využití. Celá oblast vzdělávání mládeže a mobility využívá také některé další prostředky se eh, do sekce 2, ale ve svém dokumentu také popisuji různé agentury, které zodpovídají za implementaci všech akcí. Máme tady agenturu pro uh, odborné vzdělávání, jsou to decentralizované agentury, ale také jsou tu některé kapitoly o těch agenturách výkonných. Také jsem potrhla tu skutečnost, že ehm, agenda 2020 má významný prvek zaměřený na mládež. Je to důležitý faktor této strategie a ve svém dokumentu popisuji další důležitý program, který je nazván eh, Mládí v pohybu. Je to jeden z našich podnětů pro červnová jednání, kde chceme hovořit o možných rozpočtových dopadech eh, programu 2020. A závěrem mi dovolte ještě zopakovat to, co, o čem už jsem hovořila, že tyto programy zaměřené na mládež přináší velkou přidanou hodnotu na evropské úrovni. Tyto programy pomáhají mladým lidem, ale také dospělým získat velmi cené evropské zkušenosti, například tím, že stráví nějaký čas v zahraničí tím pádem skutečně mají tyto programy mimořádnou přidanou evropskou hodnotu a jsou z rozpočtového hlediska velmi efektivní, protože vynakládáme omezené prostředky, ale těmito prostředky můžeme pomoci velké skupině lidí. Tito lidé jsou často velmi aktivní, například působí ve skautském hnutí a prostřednictvím této aktivity získávají tyto důležité evropské zkušenosti. Pokud k tomu máte nějaké připomínky, tak eh, je neváhejte, prosím, sdělit. Děkuji vám. Merci Sidonia. Děkuji, Sidonie, děkuji za tento velmi zajímavý dokument a poprvé jsme se skutečně pokusili eh, schrnout eh, všechny eh, rozpočtové linky, programy, postupy, které se věnují podpoře mládeže. Jak se pravodajka již sdělila, Jedná se přesně o to, co odpovídá také agendě 2010, 20, tak jak to také bylo minulý týden prezentováno a odpovídá to také eh, tomu, co eh, prezentoval Evropský parlament k této agendě 2020. Jde tedy o eh, podporu především mladých za dosažení nového cíle, tedy dosažení toho, aby 40 mladých osob získalo týkalo eh, toho vzdělání, eh, které je jim zapotřebí, tedy eh, vysokého mimo jiné. A zde právě postupujeme dle strategie 2020. Chtěl bych ještě dodat, také svou vlastní zkušenost. V pátek jsem v Bordeaux přijal zasedání vedení eh, eh, německých eh, řemeslných organizací z Německa. Byli to zástupci komor, řemesel a sice německých a francouzských, které se setkávají pravidelně. A chtěl bych ještě říci, že v 11 členských státech EU řemeslníci mají statut právně uznávaný a organují peníze ve združeních. Eh, tak je tomu také v Německu a ve Francii. Konstatovali jsme přitom, že takový program jako Leonardo, který odpovídá eh, eh, odbornému vzdělání řemeslníků, mladých zaměstnanců, což odpovídá programu Erasmus v oblasti studií studií eh, vysokoškolských eh, funguje mnohem méně. V tom francouzsko-německém případě jsme však nalezli ještě jinou možnost, eh, která umožňuje také vyměňovat si na 20-30 tisíc mladých, kteří se vyměňují, tedy Němců, kteří přijíždějí k nám do Francie obráceně na základě francouzské jako německého eh, fondu pro eh, podporu mládeže. Je to eh, fond, který funguje již 40 let. A mladí lidé tak měli možnost být podporováni ve svých výměnách Eh, a to mezi eh, těmito dvěma zeměmi. Eh, proto mě také napadlo, že když by takovýto systém byl ještě prohlouben a rozšířen na všech 27 členských států, tak by to bylo velmi užitečné pro tuto mládež a prohloubilo by to rovněž cíle agendy 2020. Tím by bylo možné také ještě zdůraznit dosažení politického cíle, také jak to zpravodajka také ve své prezentaci uvedla. Minulý týden jsme tedy o tomto e, jednali. Máme zde dvě žádosti o slovo paní Carvalho. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poblahopřála Sidonii k tomuto důležitému dokumentu. Je velice užitečné, že teď máme jeden dokument, který spojuje informace o různých programech, na které mají na starosti různá generální ředitelství a různé e, agentury. Já mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka. E, existuje oblast, na e, kterou je potřeba klást zvláštní důraz. Je to přechod ze školy do práce. Evropská komise nemá pro tuto oblast příliš mnoho programů. Eh, určité finance se poskytují, ale jenom pro znevýhodněné regiony, takže bychom k tomu potřebovali větší evropský program. Máme pilotní fázi Erasmus 4 pro mladé podnikatele a tento program bychom měli podpořit, aby se stal permanentním programem v budoucnosti. O tom se ale ve zprávě, myslím, nehovoří. Moje druhá otázka se týká tohoto. Některé tyto programy se zaměřují jak na mládež, tak na starší osoby, jako třeba Evropský sociální fond, se zabývá mladými lidmi a má i programy pro lidi nad 35 let. Je jednoduché toto rozdělit podle rozpočtových linak, jinak totiž by vznikl dojem, že vlastně na mládež jde více peněz, než tomu ve skutečnosti eh, je. To tež platí pro Marie Curie. Eh, jsou eh, některá stipendia, která se poskytují v mladším věku a potom i pro vědce starší. Jakým způsobem tedy odlišit rozpočtové linky pro programy, které jsou určeny výlučně pro mládež od ostatních programů? Děkuji. Merci, Salvador. Děkuji, Salvador. Muy brevemente, presidente, para felicitar a nuestra reporter por... Jenom stručně, pane předsedo, dovolte, abych poděkoval a poblahopřál paní zpravodajce k tomuto dokumentu. Mimo eh, vědecké hodnoty tohoto dokumentu je to, že vlastně obsahuje výsledky výzkumné práce, které vrhají světlo na všechny ty linky, které mají vliv na nejrůznější politiky, které Evropská unie v oblasti mládeže má. To budou samozřejmě ty rozpočtové linky, které bude třeba upravit tak, aby byly v souladu s vyjednávacím mandátem, který Sidonie dostala eh, během nebo dostane během trialogu 30. června, o kterém se bude dál mluvit v září. Povšiml jsem si spojitosti, eh, o které hovořila paní zpravodaj. Jsou zde nějaké problémy s tlumočením, promiňte. Eh, Mám Řečník se ptá, jestli má vše eh, znovu zopakovat. Předseda se táže, jestli maďarské tlumočení funguje. Ne, nepotřebuje nic opakovat. Umím si dobře představit, co asi Salvador říkal. Zaznělo ze sálu. Ano, e, e, Salvador je zřejmě vnímatelný a pochopitelný v jakémkoliv jazyce. Takže Salvadore, ještě jednou. Mohu hovořit i maďarsky, jestli chcete, ale Budu tady dál mluvit španělsky. A většina mi asi španělsky rozumět bude. Jak jsem řekl, dojem na mě udělalo propojení eh, mezi strategií 2020 a politikou pro mládež, na které poukázala paní zpravodajka. A asi by se předpokládalo, že Eh, ten hlavní program pro mládež bude ta iniciativa Mládež v pohybu, ale ona hovořila i o, č- o třech dalších vlajkových programech. A již se také týká politika pro mládež. Takže až bude Sidonie odpovídat na otázky kolegů, prosím, aby také specifikovala míru, do níž eh, tedy eh, hrají roli také iniciativy různé pro mládež a jakým způsobem nebo do jaké míry jsou propojeny eh, tedy na tu politiku pro mládež, protože to bude mít také rozpočtové dopady. Děkuji, Helga Triple. Děkuji. Já naprosto eh, souhlasím se Sidonií v argumentu, že je naprosto nezbytné více investovat do mládí, vzdělávání a výzkumu na národní i evropské úrovni. A pustili jsme se teď do celé té diskuze o strategie 2020 a jak tomu rozumíme, stejně jako většina parlamentu, tak celoživotní vzdělávání a pohyb mladých lidí a výzkum, to by měly být pilíře strategie 2020. A já bych si přála posílení tohoto přístupu, zvláště proto, že když se podíváte na zaměstnatelnost evropských osob pracujících tak máme veliký problém s lidmi, kteří nejsou dostatečně vzdělaní. A potřebujeme vyšší vzdělávání, protože s tím, jak se trh rychle mění a pohybuje, musíme eh, dělat pro vzdělávání více. Již v rané době se musíme zaměřit na děti, abychom zvýšili jejich šance, ale musíme si také uvědomit, že celoživotní vzdělávání je součástí celého našeho života. A jak jsem pochopila vás, Sidonie, tak mládí vlastně se netýká jenom mladých lidí jako takových, ale také pochopení toho, že v našem životě jsou určité pauzy, kdy musíme začínat znova, musíme se, si osvojovat eh, nové dovednosti a to je právě přístup, který vysvítá z vaší zprávy. Takže je potřeba, abychom jasně řekli, jaké jsou nové výzvy a nové požadavky a že větší investice do vzdělávání jsou součástí evropské konkurenceschopnosti a proto se chci vrátit k naší společné konferenci s členy národních parlamentů. Protože vy, pane předsedo, pane Lamasur, vy jste a přišel s tím argumentem, že potřebujeme těsnou spolupráci v těchto otázkách i v rámci tedy té synergie mezi národními a e, rozpočty a evropským rozpočtem. A v rámci strategie 2020 je pro úspěch klíčové, abychom v radě a národním poslancům jasně komunikovali a přesvědčili, že to by měl být společný zájem. Členské státy by měly investovat 3 národních rozpočtů do vzdělávání a výzkumu a zatím se nám toho nepodařilo dosáhnout. A proto já se domnívám, že znovu potom voláme, ale není vůbec jasné, jestli budeme úspěšnější než v případě Lisabonské strategie. A proto se domnívám, že se musíme velmi intenzivně soustředit na tuto vazbu a podrobněji definovat, jak evropský zájem a zájmy jednotlivých národních poslanců a rozpočtu sladit. Děkuji. Merci Elga. Děkuji, Goran Ferm. Uh, thank you, chair. Uh, I Děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím s předřečníky. Je to skvělý dokument. Nejlepší přehled, který jsem viděl pro tuto oblast za dlouhou dobu a dokazuje to také náš politický názor z minulého týdne, když jsme podali pozměňovací návrhy eh, k rezoluci a mluvili jsme o tom, že otázky mládeže se netýkají pouze mobility, ale také sociálních a kulturních otázek. A to je podle mě velice důležité a tento dokument, eh, tento náš názor plně prokazuje. Mám ale několik poznámek. Je tady jedna oblast, kde ještě nemáme dost informací, které bychom potřebovali. Jedná se o sociální fond a e, platby pro e, fond pro venkov. Do jaké míry se tyto prostředky využívají, není jasné. Takže to je snad jediná oblast, kde bychom potřebovali ještě další informace a možná, že by bylo dobré, aby je dodala e, komise. Já se chci ale především vyjádřit k jejímu poslednímu odstavci, protože paní zpravodajka tam říká, že případné Eh, tedy odpovídající eh, prostředky je potřeba eh, věnovat na politiky pro mládež a zpravodajka bude prezentovat konkrétní návrhy ohledně těch rozpočtových linek, kde bude, které bude potřeba posílit, aby bylo možné docílit tohoto cíle. Jenomže tam prostor k tomu posílení není. Takže já se chci zeptat, jestli uvažuje o okruhu 1A a 3B. Asi ano, ale tady máme problém. Takže otázka je taková. Paní zpravodajka začala s jakousi analýzou, my máme 5% flexibilitou, můžeme ji využít, my už jsme posílili řadu rozpočtových linek v rámci těchto okruhů v uplynulých letech v rámci tohoto finančního výhledu a my máme závazné priority nejen v oblasti mládeže, ale v oblasti řady dalších otázek z výboru pro zaměstnanost, kulturu, jak a co se týká jak rozpočtových eh, rozpočtových eh, linek, eh, tak dalších oblastí. Jak to všechno harmonizovat? Kladu si otázku, jestli Sidonie začala už uvažovat a přemýšlet, kde bychom mohli nějaké prostředky ušetřit, kde je ten prostor, protože bez omezení jiných rozpočtových linek si neumím představit, že se podaří najít nějaký prostor pro posílení těchto rozpočtových linek. Eh, Inge. Děkuji, nyní Inge. Děkuji. Sindonia již byla chválena, já se k tomu chci připojit. Schází mi zde však otázka efektivity. Jsem překvapená tím, kolik programů je orientováno na mládež a jistě by bylo zajímavé také zjistit, jaké administrativní náklady tyto programy také zahrnují. Proto by se chci zeptat komise, zda by nám na základě toho pracovního dokumentu Sidonie nemohla dát také před přehled o přímém managementu, o nepřímém managementu a těchto nákladech. Co se týče eh, budoucí činnosti, eh, měli bychom tedy přemýšlet o propojení. Eh, já jsem se na to již ptala na začátku období, tedy jaké jsou administrativní náklady a viděla jsem, že tyto náklady se zdají být dost vysoké, takže by bylo důležité zjistit přesně, jak to vypadá. proto prosím Evropskou komisi, aby nám dobrovolně poskytla tyto informace. Děkuji. Ano, Inge zdůraznuje problém, který není spojen pouze s těmito programy pro mládež. Horizontální témata eh, se dotýkají několika GD a komisařů, eh, kteří předkládají své návrhy. A samozřejmě, že je zde určité riziko eh, toho, že nebude dosaženo kritické masy a podobně. Nevíme, zda pan generální generální ředitel, který nás eh, poctil svou přítomností, chce toto okomentovat. Ale ještě předtím dáme slovo Jamesi Salovesovi, prosím. <clears throat> Yes, I wanted to... no. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomuto bodu, ale také obecně, pokud jde o rozpočet na rok 2011. Všechny tyto dokumenty, které vidíme k eh, Evropě 2020, ať už je to mládí v pohybu, nebo je to agenda pro nové dovednosti. Tak, zkrátka, všechny souvisí s tím, jak použijeme nové technologie. Eh, nedávno vydal Microsoft určitou studii, která říká, že v příštích pěti letech do roku 2015 90% zaměstnání bude mít určitý IT komponent. Ale zatím bohužel 30% pracujících vůbec nemá žádné IT schopnosti. Takže já se domnívám, že když hovoříme o nových eh, dovednostech tak, nebo o mládí, eh, mladých, mládeži pohybu, tak je to vlastně digitální agenda. A pro tu schopnost eh, absorpční to bude naprosto kritické. A i z hlediska toho, kam ty prostředky mají jít. Když se dívám na 2011, tak chci navázat na Goranu pod protože nemůžeme přehlížet skutečnost, že členské státy krátí rozpočty. Eh, dokonce v Německu 80 miliard, to v jiných zemích je to také o několik miliard. Myslíte, že můžeme jenom pokračovat a přidávat prostředky k určitým liním rozpočtu, že jsme imunní vůči prostředí? Já myslím, že bude čím dál komplikovanější a narazíme na to na podzim něco takového prosadit. A myslím, že jste o tom hovořil i vy, pane předsedo, na předchozím zasedání výboru. Takže já se domnívám, i když vy s tím možná někteří kolegové nesouhlasili, že nakonec budou ty tlaky v členských státech takové, že bychom, když se díváme na rok 2011 z hlediska nějakého pěti, desetiletého procesu, tak postupně, když se to bude zlepšovat 2011, 12, 13 a tak dále, tak můžeme uvažovat jinak. Ale teď musíme vycházet z prostředí, které je a bude na našem zpravodaji, na naší zpravodajce, aby se jasně řeklo, kde budou naše priority, ale bude se to muset vyvážit škrty někde jinde. Děkuji. Oui, merci, merci. Ano, děkuji Jamesy. Skutečně je zde ten celkový problém, ten obecný problém výše rozpočtu eh, na rok 2011 eh, na základě nejnovějšího vývoje, eh, který tedy není příliš příznivý. A během trialogu bych očekával, že nás přivedou zase zpět na zemi. Ať již je však výše jakákoliv, je nutné vědět, jak redukovat Eh, náš úmysl. Samozřejmě, že to můžeme udělat průřezově, jaksi přeshraničně, ale můžeme se také eh, eh, orientovat na ty hlavní směry. Každá národní vláda toto také musí učinit. Pan generální ředitel se chce vyjádřit k tomu. Děkuji vám. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu stručný, mám tři body. Eh, po prvé, eh, za prvé bych se chtěl připojit ke chvále se pravodajce a eh, také se vyjádřit ke kvalitě dokumentu z pravodajky. Já se domnívám, že to je práce skutečně velmi zajímavá a důležitá pro budoucnost. Za druhé bych chtěl také vaši pozornost soustředit na dva dokumenty, které již byly vydány komisí. Je to dokument, který byl eh, vydán k nástrojům Eh, a jejich eh, pro rozpočtovému provádění. A dále eh, tento dokument také reaguje na mnohé otázky, které se týkají všech těchto programů pro mládež a domnívám se, že je to důležité vysvětlení veškerých činností. Druhý dokument je dokument ze 7. června a týká se otázek, na které jsme ještě neodpověděli v minulosti. Zde se jedná o upřesnění podpory pro mládež v rámci jednotlivých programů a týká se to také Evropského sociálního fondu, o kterém jste také již hovořili. Za třetí bych chtěl také odpovědět na otázku paní Gressle ohledně administrativních nákladů. Je zcela jasné, že to není jednoduchá záležitost, tedy stanovit administrativní náklady protože tyto jsou určovány dle jednotlivých politik. Máme nástroj ročního řízení, zde máme určité údaje, ale je zcela jasné, že eh, zde eh, je dosahováno eh, takové přesnosti, která by paní Kresle jistě neuspokojila. Je nezbytné do budoucna toto ještě upřesnit. Děkuji. Paní zpravodajka, prosím. Um, I would like to Já bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří pohovořili. Byly to užitečné vstupy. Chci poděkovat zvláště těm z vás, kteří laskavě dokument pochválili. Já totiž mám s tím dokumentem plno problémů. Nejsem s ním úplně spokojená, protože eh, ty údaje, které bych potřebovala, abych mohla sestavit skutečně kvalitní dokument, ty uh, Eh, k dispozici nejsou. Teď, když jste dokument vychválili, také poukáže na některé jeho slabiny. Problém spočívá v tom, že získat spolehlivé údaje, co se týče profilu účastníků, jejich věku, výsledků dosažených těmito účastníky, jak se zlepší jejich příležitost najít práci po eh, nějakém vzdělávacím kurzu, eh, jaké jsou náklady na jednoho účastníka. Všechny tyto údaje chybí. Já je nemám, nemá je ani Evropská komise, národní agentury je také nemají. A je to tedy úkol pro velký průzkumný projekt tyto údaje získat. Takže my teď nemáme ani nástroje, které by nám poskytly Ehm, správné a spolehlivé informace o profilech účastníků všech těchto programů. Jejich věk, jejich vzdělání a tak dále. Takže máme jenom střepinky z toho celého obrázku. Z toho vyplynula moje obecná představa o tom, jak málo toho víme o užitečnosti těchto programů. Máme tady Eh, znalosti jen dílčí. Já jako zpravodajka jsem již eh, během zasedání komise počátkem března na toto upozornila. Já jsem se rozhodla se zaměřit na trojí priority, eh, to znamená mládež, vzdělávání a mobilitu, tak, abych překonala ten problém spočívající v tom, že je, že, že je těžké zjistit, které programy skutečně mladým lidem pomáhají a že je také těžké zjistit, jestli účastníci těchto programů jsou tedy mladší 26 let nebo 30 nebo 35 let. A to by bylo velmi důležité. Souhlasím s Helgou Tripelovou, že důležitější vlastně by bylo, aby ty programy byly cílené na lidi. Jakmile uh, vlastně eh, půjdou ze školy do práce nebo eh, v té fázi, kdy budou potřebovat eh, rekvalifikaci. To je totiž velice důležitý faktor v životě mladých lidí a to právě je v době, kdy dojdou do věku nějakých 28-30 let. Tolik této prioritě. Uvedu příklad toho, jaké potíže jsem měla. Já jsem položila otázku eh, DG zaměstnanost, eh, co se týče Evropského sociálního fondu. Kdo jsou příjemci, jaký je jejich profil? naleznou zaměstnání po tom školení a když eh, tedy prošli tím školením, najdou to zaměstnání snadněji, snadněji než někdo, kdo neprošel tím školení, eh, školením. Eh, nalézt odpovědi na tyto otázky je nesmírně obtížné. Je to velice složitý úkol a já jsem se snažila maximálně toto pochopit na základě svého mini průzkumu, ale je to obrovská otázka, na kterou je potřeba se opakovaně snažit odpovědět. Náklady na jednoho příjemce, to by byla také zajímavá informace kolik stojí na jednoho příjemce účastnit se nějaké aktivity, třeba rekvalifikace eh, pomocí Evropského sociálního fondu, na rozdíl od školení zprostředkovaného pro někoho, kdo eh, si osvojuje nové dovednosti pomocí programu eh, mládež v akci nebo něco jiného. Já jsem se snažila získat tyto informace, ale nestačily k tomu, aby podložili mé argumenty. Vypadá to, že ty programy pro mládež jsou efektivnější a levnější než programy, které má Evropský sociální fond, ale potřebovala bych více důkazů. Jak jsem tedy postupovala? Jak e, vyplývá z dokumentu, zaměřila jsem se na ty programy, které podle mého názoru pokrývají do jisté míry každý z těchto třech prvků mládí, mládež, vzdělávání a mobilitu. ku příkladu vstupoval do toho i určitý element, eh, element eh, ze sedmého rancového programu, ale nechtěla jsem eh, do toho celkového obrazu vlastně zahrnout i programy politiky pro mládež, protože by to celý obraz zkreslilo. A ignorovat úplně tyto programy by také nebylo správné. Další problém, se kterým jsem se potýkala, byl tento. Někteří z vás hovořili o tom získat více informací o způsobu financování programů eh, mládeže a mobility přes Evropský sociální fond nebo ERDF. Já teď pracuji společně eh, s komisí na tom, jak získat tyto informace, ale ani tak nečekáme, že se nám podaří získat reálný faktický obraz, protože údaje schromážděné o profilech účastníků nejsou ještě eh, úplné a z nařízení ani nevyplývá, že by se měly tyto údaje schromažďovat. Možná v budoucnu by se to mělo takto nastavit, aby, abychom měli tu zpětnou vazbu. Já jsem to tedy naznačila, navrhla, ale řešení proto zatím nevidím. Další důležitý problém. Strategie Evropa 2020. Nedávno, než jsem uh, ukončila eh, práci na tomto eh, dokumentu, tedy se spožděním, jsem dostala od předsedkyně eh, výboru pro kulturu informace o tom, že zdá se, že existují paralelní procesy, že vlastně je nějaký stávající program a další vrstvou na něm jsou ty takzvané vlajkové lodě a eh, ty tedy nejsou eh, v nějakém rozporu, ale pak vyvstane otázka, jakým způsobem a do jaké míry financovat tyto programy, které nazýváme vlajkovými loděmi. Eh, jak tedy ehm, se na ně zaměřit, ale přitom nepoškodit ty stávající osvědčené programy. Nejít proti nim. K tomu se ještě vrátíme v diskusi. Další otázka. Kde získat finance na financování priorit? Minimálně dva z vás se o tomto zmínili. Já stoprocentně souhlasím s naším panem předsedou. A tu špinavou práci seškrtat ty výdaje nechám na radě. Já nechci být tou, která přijde s návrhy omezení těch rozpočtových linek. Ne, že bych si nemyslela, že je to možné. Možné to je, ale myslím, že to prostě udělá rada. Nevím, jestli to udělá pro nás anebo proti nám, ale udělá to a jistě brzy tyto informace dostaneme. V září a v říjnu, a asi vás to nepřekvapí, budu chtít posílit ty linky, které již eh, svou Uh, užitečnost osvědčili. To znamená v návaznosti na program Erasmus a Mládí v akci, Youth in Action. Ale také se těším na zpětnou vazbu od specializovaného výboru, s tím, jaký na to budou mít názor a pak se k tomu vrátím. Další důležitá otázka padla eh, ohledně přípravných akcí pro pilotní projekty. A je tady ta tabulka v příloze 1. Tam se můžete podívat na ty přípravné akce pro pilotní projekty a potom, potom přímo, přímá odpověď na otázku paní Karvalo. Eh, generální ředitelství zaměstnanost společně s výborem pro zaměstnanost v parlamentě se tímto zabývají, já to tedy dělat nemusím a není to asi žádné tajemství, jenom je to na uklidnění pro vás, kteří to považujete za velmi důležité a chcete podpořit přechod eh, mladých lidí při opuštění školy eh, a, a vstupu do prvního zaměstnání. Eh, je tady program, který je napojen na stávající síť EURES, to je, to je vlastně síť pro vnitrostátní eh, vzdělávání, nebude to, eh, nebude to pro eh, bude to také program Erasmus, ale nebude pro vysokoškoláky, bude to pro mladé lidi, kteří školu opustí a hledají si své první zaměstnání. Takže to bude jistá mutace programu Erasmus ve formě jakési přípravné akce pro Eh, mladé lidi, kteří vstupují na trh práce. Uvidíme, co z té přípravné akce vyplyne, uvidíme, jestli se mladým lidem bude zamlouvat a co z toho všeho bude. Takže máme tedy specializované akce na toto téma. Děkuji. No. Děkuji, Sidonie. Bereme tedy na vědomí vaše poznámky a vaše návrhy. Chtěl bych eh, dodat, eh, že v rámci politiky eh, na podporu mladých hledajících zaměstnání v evropském prostoru existuje také další právní nástroj, který usnadňuje mobilitu. A proto bych chtěl také připomenout, že jsme v roce 2005 přijali směrnici o uznávání diplomů nebo eh, profesionálních eh, zkušeností eh, řemeslníků a jiných pracovníků, tak jak jsem o nich hovořil. Pět členských států však tuto směrnici ještě neprovedly. Řecko, Lucembursko, Belgie, Rakousko a Francie. To je skutečně ostuda. Je to ostuda. Je to záležitost, která by již nestála další peníze a bylo by nutné toto prosadit rychle. Dále eh, také nástroj Europasu, který umožňuje Eh, prokázat profesionální zkušenosti, které člověk získal v několika členských států. Týká se to nejenom mladých osob, ale také jiných pracovníků v různých členských státech, kteří potřebují mít toto potvrzení o tom, že v některých státech již pracovali. Zde asi eh, šest států toto eh, provedlo a jiné státy ještě ne. Takže pokud bychom chtěli skutečně vést a provádět politiku pro mládež, pak je nutné samozřejmě jít cestou rozpočtových akcí, ale také využít těch rozhodnutí, která již padla a kterým se věnuje příliš málo pozornosti. Děkuji vám a nyní můžeme tedy uzavřít projednávání tohoto bodu čtyři. Dále máme bod 9 a navrhuji, abychom projednávali body 9 a 10 před tím, než projednáme rozpočtové záležitosti. Bod 9 se týká financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace. Jimel Portes je zpravodajem tohoto bodu a Chtěl bych je vyzvat ještě eh, další eh, kolegy z výboru pro zaměstnanost, eh, paní Moronšatě, která ještě přijde, aby se k tomu také vyjádřili. Ale nejdříve dávám slovo našemu zpravodaji, panu Portáš. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. když bylo rozhodnuto vypracovat e, zprávu o Fondu pro přizpůsobování se globalizaci, tak já jsem neměl e, žádné předem připravené názory na e, to, jak by se to mělo vyvíjet. Ale říkal jsem si, že bychom prostě měli uvažovat o tom, jestli Eh, ten fond měnit, nebo se v něm pokračovat, nebo já jsem ne, neměl žádné zaujetí eh, vůči jedné či druhé variantě. To znamená, že jsem se do toho, jak říkám, pustil bez předsudků. A myšlenka, která za tímto fondem stojí, je dobrá. Když se podíváme na dva a půl roku fungování fondu mezi lety 2007 a květnem 2009, pak nelze než říci, že byl velmi úspěšný. Protože o pouze, když o pouze 8 členských států tohoto fondu využilo nepříliš mnoho členských, eh, nepříliš mnoho, eh, nestálo to příliš mnoho pracovních sil, ale z těch jedenácti původních kandidatur, které byly nakonec definitivně vyřešeny, tak ta návratnost těch, těch, návratnost těch prostředků je vysoká, asi 40% eh, těch prostředků, které byly na začátku dány k dispozici. To znamená, že myšlenka sice byla dobrá, ale fond nakonec nedělal to, co dělat měl. Od května 2009 je fond, fond spadá pod nové nařízení, pod nové, nové, novou, nový regulační rámec a to funguje asi jeden rok. A jeden rok od uplatnění tohoto nového nařízení můžeme říci, že fond a jeho fungování se výrazně zlepšilo. A jeden z hlavních důvodů, proč bychom s tím fondem neměli skoncovat, je, že se jedná o dobrý nástroj pro lidi, kteří se chtějí dostat zpátky na trh práce. A to zejména ti pracující, kteří nemají žádné jiné možnosti. Je to takový personalizovaný způsob, jak reagovat na určité kolektivní problémy. V případě, že je třeba zavřena nějaká továrna, dojde k její de- delokalizaci, tak eh, ne všem se dostane pomoci. Pokud je nějaký zaměstnanec propuštěn, tak fond si položí určitou otázku, nebo se jich zeptá, jaké školení by chtěli, aby se mohli dostat zpátky na trh práce. A to je právě ta personalizace. To je ten nejzajímavější aspekt celého fondu. A myslím si, že tento fond reaguje daleko citlivějším způsobem než například Evropský sociální fond. To je aspekt, který je nesmírně významný. ESF má sérii horizontálních programů na úrovni členských států. Jejich smyslem je zlepšit školení třeba nezaměstnaných nebo těch, kteří ještě práci mají. Ale globalizační fond je jedinečný tím, že se zeptá samotných pracujících, jak si představují tu svoji strategii nebo jakým, co by chtěli dělat za účelem toho, aby se ze svého problému dostali. To znamená, že to je fond, který se nesnaží, aby ty, eh, ty eh, osoby, ty pracující se něčemu přizpůsobily, aby zapadly do nějaké eh, mřížky, ale naopak vychází jim vstříc kreativním způsobem. Měli bychom nadále zastávat fungování fondu jako autonomního, neboť nese určitou naději, že jak se impregnuje Evropský sociální fond svým flexibilním přístupem, spíš než aby se to stalo obráceně. To je tedy můj postoj, postoj eh, zpravodaje a to je také názor, který mám na další fungování eh, tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Takže teď kotá se toho, jestli bychom ho měli nechat tak, jak je, nebo ho dál zlepšovat. On už se zlepšil skrze, tu novou, skrze to nové nařízení, pod které spadá po dobu jednoho roku. Využil asi 200 milion eur zatímco předtím využili jenom asi 80. Jinými slovy, došlo k asi 50% zvýšení počtu pracujících, kteří z toho měli nějaký prospěch. Takže došlo v podstatě o strojnásobení počtu žadatelů. Měli jsme 42 kandidatur, což e, znamená vlastně jedna týdně. A to je také známkou toho, že existuje evidentně potřeba v členských státech tohoto fondu. Že tento fond je užitečný, je to kombinace hospodářské krize 2009-10 a také změn, které vneslo do fungování fondu nové nařízení. Takže Fond začíná fungovat lépe, ale přetrvává ještě několik úzkých míst a několik nežádoucích vedlejších účinků. Jeden z nich je, že těch stejných pět lidí, kteří hodnotili 16 eh, žádostí za 2,5 roku, museli teď za 12 měsíců zvažovat 42 takových žádostí a nikdo nepřibyl v týmu zaměstnanců fondu. A nežádoucím vedlejším dopadem toho je, že fond byl spochybněn některými bohatšími vládami s poukazem na to, že se mu dostává, že a že prospívá lidem, kteří jsou z bohatších regionů. Takže co je třeba udělat? Musíme eh, se zamyslet nad tím, jak fond zlepšit. A já jsem vypracoval de facto třístranou strategii krátkodobě, v několika příštích měsících, bychom měli zjednodušit veškeré procedury, které s fondem souvisí tak, aby byl fond více operativní ve vztahu tedy k nějakému tomu pracovníkovi, který se stal obětí eh, kolektivního vyhazování, propouštění. To znamená, aby ten časový rozsah mezi tím propuštěním a tím okamžikem, kdy se prostředky dostanou do členského státu po předložení žádosti, aby se zkrátil. Zatím je to 12 až 17 měsíců a já se domnívám, že bychom to mohli zkrátit v každém z těch jednotlivých článků z toho procesního řetězce na řekněme 6 měsíců. 12 6 měsíců. Ten fond má fungovat až do roku 2011. Já doporučuji, abychom ho prodloužili na rok 2013, což je konec stávající finanční perspektivy. A poté, co dojde ke zlepšení jeho fungování, tak se postaráme potom ještě o to, aby fungoval lépe i v těch nadcházejících letech. A po roce 2013 by to vlastně mohla být samostatná rozpočtová linie s vlastním financováním. Nevím, jestli by to bylo součástí e SF, nebo jestli by to bylo úplně autonomní. Jak říkám, nebylo by dobré, aby se Eh, tento fond nakazil, tak říkajíc, z Evropského sociálního fondu, ale naopak eh, měl by ovlivnit spíše jiné financovací politiky. Ale tohle všechno musí eh, vzejít z určitého objektivního hodnocení. Je tu také otázka toho, co udělat následně opět to ale vyplyne z dalších diskuzí a bude se to týkat další finanční perspektivy. Nevím, kolik prostředků na to chceme nebo můžeme věnovat, ale těch 300 milionů eur nemůže trvat do nekonečna. Ale chceme ukázat, že nám jde o to, abychom Evropě pomohli. A zatím platíme třeba 30 milionů eh, na, jenom na růst tabáku. Takže proč bychom nemohli něco dát na takovýto užitečný případ? Jsme v kontextu, kdy pracovní příležitosti se budou i nadále ztrácet. Dokonce i když začneme vytvářet více pracovních míst, budou přetrvávat některé strukturální faktory, které budou naopak snižovat počet příležitostí. A my musíme lidem, kteří tím budou postiženi, ukázat, že jsme ochotní jim pomoci. Vyšle to určitý důležitý signál sociální povahy Evropy a něco, co bude významné i pro Unii jako takovou. Bude to dokladem toho, že jsme schopni zlepšit naše školení a zpětnou integraci do trhu práce v členských státech. Každý členský stát má prostor ke zlepšení a tento fond by k tomu přispěl. Byla by to taková pokusná laboratoř těchto nových politik. Mohli bychom si otestovat různé myšlenky, byla by to personalizovaná služba. Zatím to byl pro naše, politiky, pro naše jednotlivé politiky problém. Eh mm, děkuji zpravodaji. Máme zde to potěšení, že zde je také pravodajka z výboru pro zaměstnanost, paní Šartě, a dávám jí nyní slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, eh, že jste mě pozvali k této výměně názorů ve vašem výboru pro rozpočet o e, fondu e, pro přizpůsobení se globalizaci. My jsme na tomto tématu s Miglem Portasem velmi pracovali. Je to záležitost, kterou sleduji již e, od uvedení do provozu v roce 2007 a víme, jaký vývoj tento fond měl. Víme, jaký to mělo dopad pro podniky a po roce 2009 toto bylo orientováno spíše na zaměstnance, tak jak váš zpravodaj také řekl. A právě toto je jeho originálnost. Pokud bych mohla zdůraznit dva specifické body tohoto fondu, tak se jedná o to, že to je fond pro muže a ženy, kteří jsou dotčeni ekonomickou krizí a to v oblasti Eh, určitého sektoru zaměstnanosti, určitého regionu, v určité zemi eh, anebo v dvou evropských zemích. To je tedy originální charakteristika tohoto fondu. Za druhé je tento fond eh, také originální tím, že je velmi flexibilní. My jsme chtěli, aby tato flexibilnost byla vysoká a e, my e, chceme zdůraznit e, tuto pružnost také v předložených změnách. Tak jak se dnes pracuje a tak, jak jsme v našem výboru pro zaměstnanost eh, mohli se podívat na to, co se dělo eh, v Emrichu, eh, co se dělo v Irsku a také v firmě Dell. Dále jsme také pracovali s německými a rakouskými odborníky ve smyslu upřesnění eh, využití eh, tohoto fondu, eh, tak aby mohl být využit specificky pro tyto zaměstnance. Na základě mého stanoviska, na kterém pracuji, jsem eh, také eh, chtěla ukázat eh, onu specifičnost na základě zkušeností v Německu a v Rakousku. Toto má přispět ještě k prohloubení účinnosti a pružnosti tohoto fondu. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy k mému stanovisku, jsou také podporovány členy delegace z pěti eh, pra- politických eh, skupin. Eh, náš výbor pro zaměstnanost a sociální záležitost tedy projevil velký konsenzus ohledně pohledu na tento fond. Odpovídá to také dokumentu vypracovanému vaším zpravodajem Portasem. Je to fond, eh, o kterém můžeme říci, že je to fond stále více žádanější. Eh, dále však také dochází k navýšení eh, celé masy prostředků z tohoto fondu. Já bych se chtěla zmínit o zaměstnancích, kterých se týká tento fond. Především se jedná o zaměstnance, kteří velmi eh, brzy eh, přišli do závodu, eh, ze kterého jsou nyní propuštěni, kteří velmi dlouho pracovali v tomto podniku 20-30 let, neměli žádné další odborné vzdělávání či možnost získat jiné zkušenosti. To znamená, že jejich podnik eh, jim neumožnil přizpůsobit se eh, změnám. A to je ono velké poučení, které musíme z tohoto eh, získat. Tento fond má umožnit co nejrychlejší opětné začlenění do pracovního procesu. A právě proto tento fond v terénu nabízí řešení eh, neúspěchů na trhu práce. Tento neúspěch je, je dán především tím, že se nepostupuje individuálně. Když se takovýto zaměstnanci eh, dostanou do situace, kdy jsou propouštěni, eh, tak je nutné reagovat rychle a individuálně. Dále bych chtěla také říci, že i my jsme viděli, že je nezbytné co nejdříve eh, provádět eh, debaty se sociálními partnery o eh, této práci. Právě práce a konzultace se sociálními partnery je věc, která musí probíhat průběžně. Další bod, který bych já chtěla zdůraznit a zde se dostávám k závěrům vašeho zpravodaje. Tento fond je užitečný, ale nemůžeme stále eh, takto eh, tedy nahrazovat eh, činnost podniků, které se nestarají o další vzdělávání svých zaměstnanců, tak aby byli připraveni na změny. Tento fond přizpůsobení se globalizaci musí tedy sloužit také jako určitý katalyzátor v této oblasti. Je nutné tedy se orientovat orientovat na individuální podporu, ale je nutné také tímto způsobem přispívat k tomu, abychom se vyhnuli kolektivnímu propouštění. V tomto smyslu tedy podporují eh, dokument, který je velmi důležitý. Eh, celý postup však musí být zjednodušen tak, aby eh, využití eh, bylo eh, širší eh, od okamžiku, kdy je propouštění zahájeno, je nutné pracovat velmi rychle, aby během několika málo měsíců bylo možné podpořit eh, propuštěné zaměstnance. Já samozřejmě jsem pro prodloužení platnosti tohoto fondu, eh, ona akcelerace eh, v počtu žádostí a v objemu žádostí ukazují, že globalizace je také eh, určitým eh, vyjádřením ekonomické eh, krize. A tento fond je velmi užitečný v této dnešní situaci. Chtěla bych ještě dodat, že tento fond je velmi dobře transparentní, je v souladu s evropskou politikou a je skutečně dobrým nástrojem evropské politiky v této oblasti. Tato transparentnost, tato schoda eh, musí být zdůrazněna také eh, vysláním příslušného politického signálu. Eh, signálu, který by podpořil zaměstnání těch nejcitlivějších zaměstnanců, kteří jsou velmi častě, často propouštěni, kteří jsou Eh, málo eh, kvalifikováni, nemají dostatečné odborné vzdělání a neměli ani možnost eh, své odborné zkušenosti ještě podpořit a zlepšit. Tento fond je do budoucna velmi významný a umožní nám eh, prosazovat ještě efektivnější politiku zaměstnanosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážená kolegyně, a děkuji tedy oběma zpravodajům. Mm, jsem velmi rád, že tak dobře spolupracujete mezi těmito mm, výbory eh, na této záležitosti, která je průřazová. Vidíme tedy, eh, že Eh, uživatelé a také řídící složky tohoto fondu spolupracují. Oba zpravodajové spolupracovali a identifikovali jasně otázky, které před námi stojí. Tento fond má za sebou tři roky zkušeností a jistě je vhodné eh, provést určitou bilanci a zlepšit eh, tento fond. Takže otázkou je, jak bylo připomenuto, eh, to, zda tento fond budeme dále podporovat. Spravodaj zpravodajové eh, říkají, že ano. A eh, tento fond byl připraven nejdříve na podporu podniků, které se staly obětí konkurence v rámci globalizace a e, nyní je to na podporu zaměstnanců, kteří jsou obětí globalizace. E, druhou otázkou je, zda kritéria, která byla využitá a stanovena pro využití tohoto fondu, jsou e, správná. Je zde také otázka naléhavosti eh, v realizaci eh, prostředků. Dále je zde také otázka postupu. Eh, pan portář řekl, že lhuty jsou dlouhé, šest měsíců do rozhodnutí 12 měsíců od okamžiku kolektivního propouštění až do konkrétního řešení. Dále je zde také otázka eh, toho, jak to vypadá s našimi interními postupy v parlamentu. I tyto postupy jsou velmi eh, těžkopádné. Eh, tyto prostředky z tohoto fondu mohou být mobilizovány až po rozhodnutí příslušných orgánů a to na základě eh, také eh, opravných a dodatečných rozpočtových eh, linek. Evropský parlament také řídí administrativní postup. Zpočátku jsme se dívali na každou záležitost, která byla projednávána v rámci tohoto fondu. Několik záležitostí bylo tedy projednáváno za eh, půl roku a nyní máme eh, několik žádostí za týden, takže musíme změnit eh, řízení celého fondu. Dále je zde také otázka lhůt a čísel či objemu. E, zde se postupovalo velmi kreativně. A jak bylo právě řečeno, e, musíme se e, opět postavit nohama na zem a podívat se na to konkrétně. Dále je zde otázka budoucího vývoje. Spravodaj sděluje že by bylo vhodné se lépe přizpůsobit eh, od roku 2013 a v následujících finančních eh, výhledech je nutné si položit konkrétnější otázky. Já jsem velmi překvapen eh, tím, že Eh, ony miliardy eur, které jsou vydávány ročně ze sociálních fondů, nehrají eh, žádnou roli eh, pro zaměstnance, kteří se nacházejí v této situaci. K čemu pak slouží sociální fond, není-li možné ho využít za tímto účelem? Vždyť zpočátku to tak bylo stanoveno. A ti, kteří jsou zde dost dlouho, si jistě vzpomenou na to, že v eh, těch eh, dosavadních fondech, jako je Fond pro eh, rozvoj zemědělství, jsme měli cíl 1, cíl 2 a 2b, který pomáhal Eh, i zónám, které byly dotčeny eh, průmyslovou eh, přeměnou. Vždyť to byl ten stejný problém a nyní nevíme vlastně, proč to strukturální fondy již nefinancují. Je to tedy otázka, kterou bychom si měli položit, ale nejenom v souvislosti s e, touto zprávou. Měli bychom na to myslet také e, při úvahách o budoucích e, regionálních kritériích soudržnosti. Je to otázka velmi komplexní a je to postup velmi komplexní, který je stanovován na sedm let a který obsahuje také veliké částky. Najednou však, když vznikne eh, takový závažný problém v souvislosti s eh, přehnanou mezinárodní eh, konkurencí, globalizací, tak vymýšlíme nové zabraně, abychom získali vlastně prostředky, které patří do sociálního fondu. A já se domnívám, že Toto je určitý bod, na který bychom měli myslet i nadále. Možná, že nebude možné toto vyřešit eh, v souvislosti s nejnovější zprávou pana Patase, ale měl bychom na to myslet také v souvislosti s finančním výhledem a v souvislosti s politikou soudržnosti. Několik poslanců se přihlásilo a především pan Aglund. You, Děkuji, pane předsedo. Eh, je pondělí, takže budu mluvit švédsky. Eh, nejprve chci říci, že je pěkné, že tady máme zpravodaje a stínového zpravodaje. Já jsem k tomu stínový zpravodaj a je potřeba říct několik kritických slov. V hospodářském výboru jsme vedli kritickou diskusi na toto téma. Když tedy existuje fond, jehož cílem má být podpora podniků zasažených globalizací, to byl ten původní úmysl. V současné době je to ale úplně jinak. Ten současný cíl je úplně jiný než ten původní záměr. V naší politické frakci eh, liberálů se to hodně kritizuje. A proto je potřeba tento fond zásadně vyhodnotit a rozmyslet si, jak si to před, budeme představovat v budoucnosti. A když říkám zásadně, tak tím myslím to, že to není, eh, že tady se by nebylo dobré se míchat do prací veřejného sektoru, ale když už ten fond existuje, tak je potřeba dbát na to, aby dobře fungoval. A, výs, a ty výsledky vypadají trošinku náhodně. Myslím, že lze říci, že vlastně to, jak to tady bylo líčeno, že vlastně to hodně záviselo na náhodných událostech. Myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak to nastavit v budoucnosti. A jsou tady přísně nastavené limitní hodnoty. Tady máme to vyplácení vlastně omezeno na to, když existují velké počty propuštěných ze zaměstnání, ale jde také o otázku eh, tragédií jednotlivců, když je člověk propuštěn. Nejde ani o to, kolik lidí ztratí zaměstnání, ale jde také o to, jak to postihne jednotlivé osoby. A ve výboru Ekon se o tom bude brzy hlasovat a jistě e, tedy tento výbor k tomu zaujme konstruktivní stanovisko, proto si myslím, že tento fond je potřeba buď dále rozvíjet, anebo úplně zrušit, protože jinak bychom museli občanům vysvětlit, proč takový fond vůbec existuje. Když budeme chtít uh, Eh, skutečně zdůvodnit, proč ten eh, fond existuje, tak také musí eh, v celé Evropě dobře fungovat. Jsem tady pro konstruktivně kritickou diskusi, tak abychom dospěli k nějakým, k nějakým závěrům. Děkuji, kolega Gariga. Gracias, presidente. Precisam... Děkuji, pane předsedo. Ano, a právě proto, že chceme aby fond pokračoval, proto ho chceme reformovat. A proto tu máme tuto zprávu z vlastní iniciativy, s kterou, zdá se, jsou spokojeny všechny, všechny politické frakce. Jsou tam zajímavé náměty k diskuzi. On také konzultoval všechny politické frakce našeho parlamentu a já mu za to upřímně děkuji. Vyslechli jsme, vyslechl všechny názory, na základě toho pak pan Portas vypracoval tu zprávu. To znamená, že se těší daleko širšímu koncenzu, než kdyby se do toho pustil jen tak sám na vlastní pěst. Takže děkuji vám, pane zpravodaj. Tento Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je poněkud zvláštní nástroj. Ta momentální situace se nepředpokládala, když se začalo pracovat na finančních perspektivách. Ani my jsme s tím nepočítali. My jsme si mysleli, že tento fond bude taková ad hoc jednorázová záležitost, která prostě zajistí trošku dodatečných prostředků a většinu naopak pokryje ESF. A no, ono to tak nedopadlo. My se teď nacházíme v situaci eh, naléhavé, mimořádné pro eh, podniky a tím pádem i pro pracující. Někteří pracovníci se dostali do potíží ne, nejenom v důsledku globalizace, ale i v důsledku krize. Z toho vyplývá určitá nejistota pro mě. Jestliže máme tedy vyšší míru nezaměstnanosti v členských ve všech čl- 27 členských státech, pak proč se nehlásili lidé ze všech členských států? Jak je možné, že z některých zemí se hlásí eh, lid- lidé více než z jiných? A údajně tu bylo řečeno, že je to spíše z podniku v těch bohatších státech. Nevím, jestli tomu tak je, ale můžeme, můžeme o tom samozřejmě hovořit. Musí být určitý důvod k tomu, proč Některé členské státy s vysokou mírou nezaměstnanosti se na fondu nepodílí. A také, jak tady zaznělo, jedna z, jeden z aspektů toho, toho fondu je ten, ta personalizace, ten individuální aspekt. Ale to je něco, co je v rozporu se samotnou povahou strukturálního fondu. Takže tady bychom nesouhlasili. My bychom měli zájem na tom, aby měl fond určitou strukturální kvalitu. A když hovoříme o tom, jakou bude mít budoucí podobu, no tak to je samozřejmě otázka pro eh, další víceletý, víceletý finanční rámec. Pak je tu tak nesmírně důležitá otázka subsidiarity a sociální politiky. Jestliže chceme mít skutečně evropskou sociální politiku, pak se musíme nejprve vypořádat s otázkou subsidiarity. A proto máme za to, že globalizační fond nemusí nutně být součástí strukturálních fondů, ale spíše logickým rozšířením Evropského sociálního fondu. Když se na to podíváme eh, prismatem krize, tak ESF de facto selhal. A my budeme muset zanalizovat, jak bude zapadat do celého kontextu evropský, eh, toho sociálního financování Evropský globalizační fond. Je tu ta jeho individuální charakteristika, eh, která mu pomáhala, díky které byl úspěšný v případech, kde byl využit, ale zároveň je to nebezpečné, když to vnímáme jako možný strukturální fond do budoucna. A proto si myslím, pane Portas, že bychom tuto část diskuze měli odložit až na další vyjednávání. Teď pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy, tak paní Madéra tomu má ještě nějaké další věci, ale já bych zatím svůj příspěvek skončil. Děkuji, paní Carvajo. Dobrý den, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřála zpravodaji tato práva poukazuje na problémy eh, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EAGF a také naznačuje, jakým směrem se ubírají úvahy eh, a, a eh, e, zmiňuje také ty úzké profily a nedostatky. E, to první, a o tom jste hovořil i vy, pane předsedo, i pan Garia, e, náš koordinátor, e, a já o tom také budu hovořit, je myšlenka toho, že by se ten fond měl stát fondem permanentním se svým vlastním rozpočtem. Miguel Portes řekl, že momentálně ho až zas tak nezajímá, odkud se ty peníze berou, s tím souhlasím, ale co se týče budoucnosti tohoto fondu, ten je úzce napojen na existenci Evropského sociálního fondu. ESF má určité průřezové um, aspekty s tímto fondem, ale existuje, mezi, existují mezi nimi i rozdíly. V rámci ESF se neposkytuje individuální, individualizované školení a také je součástí politiky soudržnosti a v zásadě se zaměřuje na oblasti, které v Evropě trpí zvláště nezaměstnaností v rámci jiných bohatších zemí. Proto musíme zajistit, aby se tento fond nestal dalším strukturálním fondem pro bohatší země Evropy, protože na tyto oblasti eh, je myšleno v jiných oblastech financování. Nepřejeme si přece, aby vznikl nějaký nový druh Evropského sociálního fondu pro oblasti, které nespadají pod evropskou politiku soudržnosti. Za druhé, myšlenky a řešení navržené zpravodajem Co se týče procesů, s tím naprosto souhlasím. Myslím, že by bylo dobré se tomu věnovat do větších podrobností a přijít i na další eh, příčiny eh, rozdílů a disparit ve financování. Podle zpravodaje je možné poskytnout eh, od, eh, dvo, od 500 až do 22 tisíc euro na pracujícího. To je obrovská, obrovský rozdíl. A jak, podle jakých pravidel se tedy poskytují tyto finanční prostředky? A další věc, na kterou bychom se měli zaměřit podrobněji, je nízká míra účasti ze strany ekonomicky slabších zemí v Evropské unii. Jde o ty zemi, které ten fond vlastně nejvíce potřebují. A právě tyto země jej nevyužívají. A ty země, které jej využívají, mají nižší míry nezaměstnanosti než jinde v Evropě. Evropský sociální fond je Eh, lépe absorbován, protože je lépe a snadněji využitelný. Proto musíme přijít na to, jaké rozdíly vlastně existují mezi tímto fondem a ESF, co se týče využití a využívání. A co se týče personalizovaného školení a použití jakýchsi laboratoří, tak jak to zmínil zpravodaj, ty personalizované programy ty se v praxi eh, realizují obtížně. Proto bychom potřebovali detailní informace o konkrétních výsledcích takovýchto individualizovaných školení. A zpravodaj se také mohl komise zeptat na následující. Jak komise hodnotí úspěch Eh, tohoto nového typu školení, individualizovaného školení, na rozdíl od všech školení realizovaných v rámci ESF. Takže jaký úspěch vlastně měl EAGF? To je vše, děkuji. Děkuji. A myslím, že nemůžeme říci, že by tento mechanismus doposud fungoval jako sociální fond eh, pro země nepokryté eh, politikou eh, soudržnosti. Vždyť všechny členské státy jsou si rovny. Měli jsme také velmi zajímavou zkušenost z Litvy. To byla jedna členská země, která využila mezi prvními prostředky tohoto fondu fondu. A pokud bychom měli provést určité porovnání s ESF, tak můžeme říci, že sociální fond je určitým lékem pro zásadní onemocnění anebo pro prevenci a fond globalizace to je lék, který se podává v eh, urgentním případě, když pacient eh, má, eh, je ohrožen infarktem či jiným naléhavým, naléhavou události. Ten sociální fond možná byl málo využíván pro takovéto eh, naléhavé záležitosti. Pan Pokros se přihlásil. Děkuji vám. Já mám určitá daleko více ohledně EAGF eh, e a toho, co řekla většina předřečníků. Pro mě sama skutečnost, že se pravidla změnila, nejsou známkou efektivity či účinnosti. V tomto směru je také důležité zmínit, že to, kolik peněz se tímto způsobem vynaložilo, to nemůže být měřítkem úspěchu. V prvním na prvním místě se mělo za to, že ten mechanismus je špatný a my jsme mechanismus přizpůsobili tady proto, abychom mohli takhle protlačit ještě více prostředků. Ale to přece neznamená, že když je to více efektivní, tak to neznamená, že to musí být více účinné. Myslím, že mezi těmito pojmy bychom měli rozlišovat. Předřečník řekl, že bychom měli zabránit situaci, kdy tento fond EAGF by se transformoval vlastně ve strukturální fond pro bohatší části Evropy. Mně se zdá, že to už se stalo. Je takže na to už je příliš pozdě. A v neposlední řadě mám ještě jeden zásadnější problém. Když se mají eh, společnosti rozhodovat o realokaci, Oni už vědí, že ten telefon existuje. Takže to k jejich rozhodnutí přispěje, protože velká část nákladů se tak prostě převede na Evropskou unii a dojde k socializaci těchto nákladů, čili jedná se o zkreslování eh, fungování kapitalistické ekonomiky. Když se rozhoduje o, o, o tom, jestli se ten podnik někam přesune. A poslední věc, která byla zmíněna, i když se z toho nevyvodily žádné jasné důsledky, je, že se překrývá v mandátu s mnoha dalšími nástroji. Paní Jendřejevská bohužel odešla, ale já to chci navázat na předchozí diskuzi. Jak zmínil také Jim Ellis, jednou z nejdůležitějších věcí bude podívat se na to, jak můžeme restrukturalizovat rozpočet? jak můžeme vyčlenit více prostředků pro ty nástroje, které jsou důležitější v zájmu dosažení těsnější vazby mezi vzděláváním, školením a vytvářením pracovních míst a návratem eh, do eh, zaměstnání. Místo, abychom to měli tolik oddělených, kompartmentalizovaných nástrojů, které nejsou vzájemně propojeny. Tak tohle je dobrý příklad. Můžeme tyto fondy použít, abychom tím posílili některé velmi platné a daleko plat, uh, užitečnější nástroje, které byly zmíněny v, ve zprávě paní Dřevské. Tím pádem dokonce i cíl tohoto fondu eh, pro přizpůsobení se globalizaci, tím bude těmto cílům poslouženo daleko lépe. Děkuji vám. Merci, mon cher collègue. Děkuji. Jste nastavil několik různých bodů a po jeden z nich, který je vždycky velice obtížný, to je ten takzvaný moral hazard, čili to jakési morálně etické riziko. Když někdo, ať už je to podnik nebo banka, nebo stát, členský stát Evropské unie, nebo eurozóny, nebo ať už nebo není člen eurozóny. A tohle jsou evidentně otázky, které si musíme klást, pan Lavia. Grazie, <clears throat> signor presidente. Děkuji. Já bych rád poukázal na aspekty, které zde nebyly dostatečně zmíněny v těch předchozích vystoupeních. Za prvé, pomocí eh, tento finanční nástroj využilo jenom 17 ze 27 členských států. To je významné, významné číslo, zvláště po změnách a přenastavení toho fondu. Tak, aby mohl pomáhat pracujícím trpícím krizí, ale krize postihla celou Evropu, nejenom některé členské státy. Proto je tady otázka, jestli si všichni lidé uvědomují existenci tohoto nástroje na evropské úrovni, anebo jestli všechny státy správně vědí, jak ten fond funguje a jestli podmínky pro přístup k tomuto nástroji jsou nastaveny rovně a stejně v celé Evropské unii. Za druhé, a o tom se zmínila řada předřečníků, je tady eh, dělící čára mezi tímto fondem a ESF. V rámci ESF nelze poskytovat podporu na přeškolení pracujících, tak aby se zvýšila jejich zaměstnatelnost v rámci jednoho podniku. ESF poskytuje nástroje pro pracující, kteří byli propuštěni, tak aby se mohli vrátit na trh práce. Ale myslím, že přesto není potřeba vylévat eh, s vodou z vaničky i dítě. Měli bychom se spíše zaměřit na nástroje ESF a snažit se je vylepšit. Když něco nefunguje dokonale, není potřeba se toho okamžitě zbavovat znovu se zamysleme nad Evropským sociálním fondem, jak i vy ostatně jste, pane předsedo, navrhoval a dejme Evropskému sociálnímu fondu šanci, tak aby jej bylo možno použít pro eh, rekvalifikaci eh, pracujících, kteří přišli o zaměstnání v důsledku krize. V tomto výboru jsme se zamýšleli nad využíváním globalizačního fondu a povšimli jsme si velkých nerovností mezi prostředky vyplacenými z tohoto fondu v různých zemích. Proč některé země tohoto fondu využívají více a jaký dopad má na programy rekvalifikace. Vyplynulo z toho jasně, že je potřeba pravidla malinko přenastavit tak, aby to, co eh, řekl pan Bokros o eh, nedostatečném využívání zdrojů, nemohlo dále pokračovat. Chci ale také vyjádřit, že Změny, které by měly zkrátit dobu čekání na eh, využití tohoto fondu, na těch by se mělo pracovat ještě víc, tak aby mohl fond poskytnout financování v naléhavých situacích. Ta doba čekání se musí maximálně zkrátit. Tak, jak navrhl pan Portas. To je potřeba podpořit. A další aspekt, který stojí za zmínku, je otázka času. Prodloužit eh, fungování fondu až do konce tohoto finančního výhledu, tedy do konce roku 2013, je dobrý nápad, ale udělat z něj fond permanentní, myslím, dobrý nápad není. Bylo by mnohem lepší, až budeme hovořit o novém finančním výhledu, abychom se znovu zamysleli nad strukturálními fondy pro další programovací období, abychom také eh, analyzovali úlohu, kterou sehrává Evropský sociální fond, protože i ten by nám mohl pomoci pokrýt řadu aktivit, které byly vlastně nějakým způsobem outsourcingu převedeny na globalizační fond a e, globalizační fond právě prožívá velice tíživé období. Děkuji, Helga Triple. Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěla zamyslet nad výhodami a nevýhodami tohoto nástroje, e, čili EAGF. V podstatě to vzniklo v rámci velké konference evropských vedoucích představitelů a pak se to politicky zviditelnilo i s podporou parlamentu a Barosa. A to je jedna z velkých výhod, že to mělo politickou viditelnost. A já to nechci podcenit, protože vím, že to je vždy součástí celé politické arény a politické hry. Ale na druhé stranu, protože to po- požaduji za takový e, nástroj, který je jaksi z určitého hlediska na jednom konci tak eh, se chci zamyslet nad eh, přednostmi a nevýhodami. Pokud chceme, aby došlo k posunu přístupu, pokud jde o eh, dovednosti, zvláště ty takzvané soft dovednosti a celý ten smysl v rámci Evropské strategie EU 2020, tak tam jde o skutečné investice do budoucna. A existují dobré argumenty ve prospěch eh, toho, že je důležitější investovat do žáků, studentů a celoživotního vzdělávání a nezabývat se jenom těmi eh, to e, nástroji, které jsou, je, lze možné využít až e, v poslední řadě. Protože je důležitější mít tedy jiné cíle a pokud jsou určité argumenty vycházející z té viditelnosti, tak jsou také dobré argumenty, které říkají, že by to mělo být omezeno na určité období a bylo by lepší to zapracovat do strukturálních fondů a vzdělávacích politik, aby z toho byl děl, velmi jasný přístup Evropské unie spolu s členskými státy, že jsme připraveni investovat více a že se zaměřujeme na otázku budoucích investic. Takže já si myslím, že tento nástroj má určité nevýhody a neměli bychom podporovat tyto nevýhody. Měli bychom se spíše poučit o skutečných přednostech strukturálních fondů a celoživotního vzdělávání. To je z mého hlediska. Děkuji, pan Darden. Président, je dirais Mm, děkuji, pane předsedo. Za socialisty bych chtěl říci, že eh, souhlasíme s mnohými návrhy z pravodaje Portase a hovořili jsme o tom často. Mm, já se domnívám, pane předsedo, že jste tu problematiku velmi dobře schrnul a především tu ústřední myšlenku, což je udržení nebo ne tohoto nástroje. Já se domnívám, že bychom měli konstatovat to, že tento specifický nástroj je užitečný, má svou užitečnost a je užitečnější také proto, že se rozvíjel během určité doby na základě posledních návrhů a vidíme, že je stále úspěšnější, což je vlastně škoda, že tedy je zapotřebí těchto prostředků, ale je nutné to takto konstatovat. Je to užitečný nástroj, a ať již jej nazýváme jakoliv, ať již jej propojíme s ESF nebo ne, ať eh, již eh, bude eh, situován jakkoliv, je nutné o něm přemýšlet. A vaše metafora s tím lékem je, myslím, dobrá. Bohužel však budeme potřebovat vždycky službu první pomoci v nemocnici. Je toto skutečně nezbytné. A tento fond Eh, má svou užitečnost. Měli bychom eh, jej ponechat. Je to nástroj perfektní? Ne, myslím si, že není eh, dokonalý. A zkušenosti ukazují, že by měl být ještě upřesněn, především co se týče přístupnosti k těmto prostředkům. Eh, tento fond by měl být eh, přístupnější především pro eh, ty regiony, kde jsou podniky typu malých a středních velikostí. Je jasné však, že ta naléhavá první pomoc musí být vždy poskytnuta rychle. A to je to, co také vyjádřil zpravodaj, i e, co řekla navrhovatelka z výboru e, pro zaměstnanost. Celý proces e, musí být rychlejší, je nutné zapojit sociální partnery, což odpovídá charakteristice tohoto fondu. Eh, má-li být individuální, personalizován, eh, pak je nutné aby eh, ti, kteří znají život v podnicích, aby ti měli možnost se připravit na ty krizové situace. Takže co se týče přístupnosti k tomuto fondu a k rychlosti. Měli bychom přemýšlet o změnách a doufám, že i naše politická skupina bude moci přispět svými pozměňovacími návrhy. Tolik mé poznámky, pane předsedo. Děkuji, kolego. Pan Surjan. Köszönöm, elnök úr! Figyelve ezt a vitát, úgy érzem, hogy a mi... Děkuji. Když naslouchám této debatě, tak mám takový pocit, že náš výbor ukazuje, že nejsme experty pouze jenom na rozpočtové záležitosti, ale také na eh, otázky fondů a jejich využití. Jsem velmi rád, že tato debata probíhá tímto způsobem, je velmi eh, bohatá. Je zde však také několik detailů, se kterými nesouhlasím. Já se nedomnívám, že by zde bylo určité riziko, tom smyslu, že podniky využijí tohoto fondu. Já se domnívám, že toto není nějak eh, ohrožením fond by měl sloužit eh, podnikům tak, aby i oni mohli přispět eh, k sociálnímu zabezpečení eh, svých zaměstnanců. Přesto však je nutné si položit eh, otázku, jak ehm, by Evropská unie měla řešit eh, tento problém. Ale nejde o to, aby Evropská unie řešila problémy propouštění či problémy nezaměstnaných. Spíš se jedná o pivnosti členských států. Každopádně však je jasné, že když dojde ke kolektivnímu propouštění, tak v tomto případě je eh, možné využít prostředku tohoto fondu. Měli bychom se tedy soustředit eh, na to, co je tedy určitou přidanou hodnotou Evropy ve srovnání s tím, co nabízí členské státy. I v tomto výboru zcela na počátku, když se rozhodovalo o vytvoření tohoto fondu, tak jsme si kladli otázku, zda skutečně pomůžeme těm členským státům, budou-li nabídnuty tyto prostředky, zda pomůžeme řešit eh, tyto problémy. A s jedním kolegem z Finska jsme jeli právě do Finska, do jednoho podniku a tam jsme při naší eh, návštěvě viděli, že eh, tento Evropský globalizační fond je oprávněný a chtěl bych se zmínit také o rozpočtové otázce v souvislosti s tímto fondem. Nyní jsme přibližně v polovině finančních výhledů. Jde o 500 milionů euro. A jak je možné mobilizovat tyto prostředky prostřednictvím převodu? Po debatě, kterou jsme vedli vidíme, že jsme mnozí proto, aby tento fond existoval i nadále. Naše pracovní metody by se však měly změnit. Je zde otázka, jak nalézt eh, správné místo v těch finančních výhledech, jak nalézt eh, příslušné fondy, které by měly být eh, mobilizovány. To je ta hlavní otázka. A já osobně jsem proto, aby tento fond existoval i nadále, tedy i v následujících finančních výhledech, měl by však být změněn ehm, také naše metody by se měly změnit. Slyšeli jsme určitá pro i proti tomu, aby tento globalizační fond byl začleněn do ESF. Zároveň však, když dochází k předkládání žádostí, o podporu, tak eh, potřebujeme vždy eh, i opravný eh, rozpočet. Možná, že bychom z našeho dnešního rozpočtu měli mít určitou rozpočtovou linku věnovanou tomuto fondu. Jak to ale udělat? Já se domnívám, že bychom měli využít eh, současného právního základu a náš výbor jistě nalezne řešení pro mobilizaci nezbytných eh, prostředků z tohoto fondu. Přemýšlejme o tom a snažme se zachovat existující rozpočtové linky. Možná, že bychom to mohli trošku jinak propočítat a Eh, po tedy úvahách o této otázce eh, před tou změnou čtyři jsme mohli skutečně mobilizovat eh, prostředky, které nebyly využity v předcházejících letech. I toto by bylo řešením. Děkuji především zpravodajovi za jeho práci. Myslím si, že během této debaty se ukázaly nové návrhy a máme také několik pozměňovacích návrhů. Děkuji, Ingi Gressle. Podobně jako e, paní Triple, já vám chci znovu připomenout základ EAGF. To ty nevydané peníze, původní které byly tou původní motivací, kdy jsme měli vlastně zbylé prostředky eh, v našem rozpočtu a Teď ale plánujeme vlastně vydat peníze, které nemáme, takže to je úplné postavení na hlavu toho, co vlastně je toho původního záměru. Já si myslím, že když vlastně bychom eh, rozpočtovali AGF a neharmonizovali bychom ty prostředky, které máme k dispozici s tím, že bychom si dopustili velké eh, chyby. myslím, že není dobré financovat něco, co nepotřebujeme a zároveň, eh, zároveň eh, nastavovat nové a nové fondy, na které nemáme. Musíme také eh, dávat pozor na to, abychom ne, nevydali chybné signály. Ehm, máme screening Světové banky, seznam, seznam tedy jednotlivých zemí, kde Řecko je na místě 109 a i jiné země, které dostávají z toho fondu peníze. Jenom chci poukázat na to, že Rwanda je 67. Eh, takže neměli bychom odměňovat země, které nevytváří pro ekonomiku optimální podmínky. Takže my bychom měli motivovat k dobré ekonomice, dobrému hospodaření a ne k tomu, aby se využívaly eh, takové nějaké nouzové eh, finance, protože to by bylo potom neudržitelné. A takže proto musíme zacházet s tím globalizačním fondem velice opatrně. Děkuji. Merci. Dernier orateur. Děkuji. Poslední řečník eh, Barbara Matea. Grazie, prezidente. Děkuji. V první řadě se omlouvám za to, že jsem dorazila pozdě. Omlouvám se zejména panu zpravodaj Portasovi, protože jsem ho nemohla vyslechnout, ale zjistím si to později. Takže pokud jde o ty příspěvky, které jsem slyšela, tak ano, je pravda, že zůstává mnoho pochybností. Mnozí kolegové vyjádřili některé rady a já osobně jsem za sebe chci říct si, že jak říkala paní Triple, tento fond vznikl na základě politické myšlenky pana Barosa, možná, ale teď jde o význam toho fondu. A i když možná byl vytvořen za účelem eh, viditelnost, viditelnění, tak se z něj stala důležitá věc. Takže já se chci zaměřit eh, na to, o čem hovořili někteří kolegové ohledně možnosti tento fond udržet. Já se také domnívám, že je nesmírně užitečný. Nepodporuji jeho zrušení. A chci panu Portasovi poblahopřát, protože myslím si, že je to dobrá podrobná zpráva zahrnující všechna čísla a informace, která, které jsou nezbytné. a ta, včetně analýzy využití fondu v uplynulých letech v období 2007 až 10. A pan Frodaj poukazuje na různé problémy při využívání fondu jako takového. Ale abychom ho zlepšili, jaké dobré náměty máme k dispozici? Já jsem se na to podívala a chtěla bych obrátit vaši pozornost na několik důležitých odstavců. Souhlas, ještě bychom se shodli na odstavci 5, to znamená urychlení postupu. Mezi podáním žádosti členského státu a udělením prostředků. Já podporuji, aby byly tyto žádosti připraveny členským státem od doby, kdy bude podáno oznámení o kolektivním propouštění, tak aby všechny postupy mohly být nastartovány čas ve e, vlastním jazyku členského státu i pracovních jazycích. A tak, aby bylo možné pro komisi rychle zpracovat tuto žádost. Pak také pan zpravodaj hovoří o potřebě respektovat 15-denní lhůtu mezi přijetím rozhodnutí a vyplacením finančního příspěvku. Ano, to podporuje, ale myslím, že komise by se měla pokusit zkrátit tu dobu nutnou pro analyzování žádostí, protože komise teď analyzuje větší počet žádostí, z nich některé byly zasány před deseti měsíci a to není přijatelná situace. A ještě chci poukázat na odstavec 6. Podporuji možnost zvažování některých žádostí od komise v plénu na základě eh, předání dokladů a v odstavci G11 myslím, že rozpočtový orgán, v tomto případě tedy eh, Rada a Evropský parlament, tak legislativní orgány by měly mít kontrolu nad eh, vydáváním prostředků z fondu. Také odstavec 8, a s tím by jistě mnozí kolegové souhlasili, ta myšlenka toho rozšíření vzhledem k globální krizi až do roku 2013, 2011 až 13. Jinak nepodporuji rozšíření spolufinancování na 75%, protože to by eh, znamenalo, že mezera mezi Evropským sociálním fondem, kde by došlo k určité redukci, že, eh, že tudíž by měl fond zůstat samostatný, že by to měl být samostatný fond, takže nepodporuji 75% spolufinancování a ještě odstavec 9. Jsem potěšena, že pan zpravodaj do zprávy zahrnul možnost transformace tohoto fondu ve, v fond strukturální. S tím, že by ovšem jsme ponechali otevřená malá vrátka možnosti učinit z tohoto fondu permanentní nástroj. Ale s tím, že by se to muselo znovu prodiskutovat v dalším dočasném výboru o finančních perspektivách. Máme ještě čas. Ale lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. června a tudíž se můžeme na tyto body ještě znovu podívat. Jsou to klíčové body. A můžeme zdůraznit význam tohoto fondu pro kolegy, kteří jsou stále ještě skeptičtí. Jak jsme již mnohokrát říkali, buďme si vědomi významu viditelnosti tohoto fondu, protože v Itálii o něm za stolik lidí ještě neví. V mnoha dalších státech o něm lidé neví vůbec. Děkuji. Děkuji, milá Barbaro. Eh, vy jste skutečně velmi eh, dobře vyjádřila stanovisko vaší země. Ještě předtím, než dám slovo zpravodaji, aby učinil závěr této zajímavé debaty, eh, která ukázala mnoho společných bodů, ale také rozdílných bodů, které bude nutné prohloubit. Z mé strany bych měl ještě dvě poznámky. Za prvé, tato zkušenost nám přinese mnoha ponaučení do budoucnosti. Eh, budeme moci eh, také vyvinout eh, nové techniky, ale diagnoza, která byla provedena jednotlivých tedy případů, které byly předloženy, ukázaly také dokonalost dosavadních systémů. Samozřejmě, že Eh, musíme se snažit o zdokonalení o něch léků. Eh, mnozí zaměstnanci nebyli dostatečně vzděláni, eh, připraveni na nová povolání, přestože byli relativně mladí a tak dále. Čili o těch sociálních a vzdělávacích systémech v Evropě je možné se dále poučit učit na základě zkušeností eh, ve využití tohoto fondu. Eh, druhá poznámka eh, je to, co také řekla Barbara Matera a také to říkala paní Triple i zpravodajové. A také další eh, eh, řečníci řekli, proč se vlastně Evropská unie míchá do této záležitosti. Ano, je to program určený eh, pro politické zviditelnění. Je to politický program je ten reflektor tedy naměřen, namířen tak, aby se projevila eh, eh, solidarita v Evropě. Eh, je řečeno, ano, je zde určitá skupina obyvatelstva, která trpí v této souvislosti, má lokální solidaritu, ale také solidaritu Evropská unie ta projevuje solidaritu s členem rodiny. A ona velká potíž, která přitom vzniká, je spojena s tím, že je nutné splnit mm, nejmenším dvě podmínky. První podmínka je mít peníze a ty nemáme. A za druhé, druhá podmínka je být schopen být skutečně velkorysí. Máme-li vydat peníze ostatních. To je určité umění, které skutečně výborně ovládají eh, američtí eh, přátelé. Vždyť eh, američtí zástupci najednou přijedou a ukáží se tím, že prostě někam pichnou tu americkou vlajku. A my na základě Lisabonské smlouvy máme takovéto nosiče vlajek, ti však sedí v kancelářích v Bruselu. A já bych je chtěl zdůraznit to, že se zde jedná o politický eh, prostředek v pozitivním slova smyslu. V té krizové situaci tak můžeme prožít určitý okamžik, který projeví evropskou solidaritu, ale bohužel na to nemáme peníze. I když eh, finanční trhy se chovají tak, že určitý členský stát se dostane do určitých potíží, pak to trvá velmi dlouho, než nalezneme řešení. A to proto, že nemáme společný rozpočet, který by byl dostatečně veliký pro řešení takovýchto problémů. Vždy, když jsme před určitou zkouškou, tak to trvá dlouho. A ta zkouška prostě musí být vyřešena úspěšně. Komise nám bude eh, samozřejmě mm, předkládat mnohé návrhy, ale do té doby bychom se měli snažit upřesnit postupy, tohoto fondu, tak jak to děláme nyní, abychom nalezli maximální politickou eh, schodu v této záležitosti. Eh, máme zde zpravodaje a navrhovatelku. Nejdříve dávám slovo navrhovatelce eh, z výboru pro zaměstnanost. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkou pozorností naslouchala všem projevům našich kolegů a chtěla bych se vrátit k jedné zažitosti. Ano, je to program pro naléhavé situace a potřebujeme také e, zviditelnění e, těch politických cílů. E, to, co říkala paní Trüppel, eh, je skutečně eh, záležitost, která musí být využita pro zaměstnatelnost eh, těchto osob. Neznamená to však, že se že opouštíme evropskou eh, politiku, která byla stanovena v Lisabonské eh, strategii a v cílech 2020. Eh, hlavním cílem je zvýšit úroveň vzdělání, umožnit, aby zaměstnanci byli pravidelně vzděláváni, kvalifikováni, aby byli také adaptabilnější. Dále v té následující politice po opuštění krize e, musí být další nástroje, které nám umožní tedy eh, zlepšit situaci. A to je to, co potřebujeme jako naléhavý eh, nástroj, eh, naléhavý lék, ať už je to v medicíně anebo v zaměstnanosti. Samozřejmě, že jsem slyšela to, že je to obtížná situace, ale ve vzdělávání, v kvalifikaci, v rekvalifikaci, tam je mnohý zdroj Eh, zefektivnění a já se domnívám, že vedle eh, té politiky a vedle programů, které jsou připraveny, eh, však potřebujeme také mít nástroje, jak si šité na míru, tedy nástroje, které by umožnily vyřešit ony momentální problémy. Ony pochybnosti, které vznikají eh, na určitých místech, bych chtěla eh, odstranit tím, že řeknu, že eh, od počátku doprovázím vývoj tohoto fondu a chtěla bych mnohé ujistit o tom, že práce v příslušné pracovní skupině je velmi hluboká, velmi důkladná a tak, jak řekl náš předseda, je to práce, která přináší bohaté výsledky. Tento fond eh, globalizační ehm, se věnuje studiu eh, v pracovní skupině, tedy studiu jednotlivých eh, žádostí, ale také studiu událostí jaksi v terénu, tedy studiu dopadu my jsme ve výboru pro zaměstnanost připravili pozměňovací návrhy a Budeme se snažit dosáhnout určitých kompromisů. V mnohých záležitostech jsme si však zajedno především v pohledu na vývoj tohoto fondu. Takže toto je vlastně shodné s návrhem zprávy zpravodaje Portase. Děkuji za to, že jsem se mohla zúčastnit této debaty dnes odpoledne. Děkuji, děkuji vám za přítomnost a vaše komentáře. Prosím zpravodaje je o závěr. Eh, eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval Elizabeth Moran Chartier za velice užitečnou spolupráci se mnou a také užitečné stanovisko výboru pro zaměstnanost shodujeme se na řadě závěrů. Díky bohatým zkušenostem výběru pro zaměstnanost, eh, který se zabýval eh, věcným obsahem tohoto fondu. My se zase zabýváme spíše rozpočtovými aspekty tohoto fondu. Proto také vůbec výbor pro rozpočet existuje. Vy, pane předsedo, jste poukázal eh, ve svém prvním vstupu na velice důležitý problém. Řekl jste, že Evropský sociální fond by se neměl využívat pro stejný účel jako fond globalizační. A o to zde právě běží. Debata, kterou vedeme o fondu pro přizpůsobení se globalizaci, pravděpodobně neproběhne eh, na téma 27 evropských sociálních fondů. Existují tady bohaté zkušenosti na úrovni jednotlivých členských států a mezi těmito jednotlivými evropskými sociálními fondy je tolik rozdílů, že je ani není možné eh, vlastně eh, přizpůsobit takové debatě nebo použít pro takovou debatu, jako jsme dnes vedli na téma EAGF. Takže v reakci na váš vstup, pane předsedo, chci říci, že tento fond má své oprávnění a je to jedna z těch otázek, kde, když se budeme více snažit, dosáhneme cíle, neboli jak to řekl eh, Shakespeare. Takže když těch 27 vnitrostátních programů bude nastaveno lépe, nebudeme pouze poskytovat více finančních prostředků, Bude tady ovšem riziko, že pracující, kteří byli propuštěni, eh, že se jim dostane nějaké lepší pomoci. Zatímco toto my, podle mého názoru, pomocí Fondu pro eh, AGFF tedy eh, zaručit můžeme. Tento fond tedy je určitou zárukou kvality v tom, jak se snažíme pomáhat pracujícím zpět na trh práce. Jistě to nezafungovalo pro všechny, ale zvláště pro hromadně propouštěné pracující eh, velkých korporací, které nepřežily, nebo se domnívali, že je potřeba sáhnout k tomuto kroku, že k tomu tlačí eh, globální krize. A tím se dostávám ke komentáři Helgy Tripelové. Eh, otázka, jestli fond zachovat anebo zrušit, je otázkou obětovaných nákladů. A eh, ten výsledek při zrušení tohoto fondu by byl negativní, nebyl by pozitivní. Tento fond byl využíván dobře, jinde špatně, v některých eh, případech selhal, o tom není pochyb, ale přece jenom se EAGF liší od ESF. Evropská unie umí kontrolovat, jestli tento fond přispíval ke zneužívání programů než víceleté programy, které provozují jednotlivé členské státy v rámci ESF, neboli plítvání a nebo špatné využívání peněžních prostředků z, našich, z našeho pohledu lze mnohem snadněji dohledat v rámci tohoto fondu než ostatních víceletých eh, fondů. Eh, a to byla velice cená poznámka, která zazněla ze strany Bo, pana Bokrose, na eh, kterou si také zareagovat. My nechceme jenom vyhazovat peníze z okna. Eh, ale tady nejde o peníze vyhazované z okna, protože ty peníze vlastně nestoupily do rozpočtu. Ty eh, existují mimo rozpočet a jsou to peníze, které se použijí anebo použijí znovu, protože nebyly vynaloženy v částech předchozích rozpočtů. Takže nedochází vůbec k žádné ztrátě peněz mimo. Těch peněz, které prostě proklouzly, tak říkajíc, sítí auditorského úsilí, mohli to tak nazvat. Pan Gariga také poukázal na eh, důležitý aspekt a tím je subsidiarita hovořil i o vztahu mezi Evropskou unii a členskými státy, co se týče sociální politiky a politiky zaměstnanosti. To je skutečný problém, ale toto není mandatorní fond. Ne všechny členské státy jej musí využívat. Tady jde o dobrovolnost, takže jde o doplňkový fond. Je to fond navíc a neohrožuje suverenitu členských států v oblasti sociální anebo v oblasti zaměstnanosti. Jelikož tento fond není potřeba využívat povinně a nejde ani o fond, který eh, bude fungovat pouze v případě, že eh, se členský stát zachová nějakým předepsaným způsobem, tak si myslím, že tady ta otázka subsidiarity vůbec nenastává. A teď otázka, jestli má jít o e, fond e, permanentní, protože vlastně původním účelem tohoto fondu bylo, aby sloužil v nějakých výjimečných situacích. To je jak pravda, tak nepravda. Evropský sociální fond není skutečným fondem v pravém slova smyslu. A i tento fond se snaží zasahovat ve specifických uh, situacích nouze nemůžete naplánovat požár anebo povodeň. Takže fond Solidarity v případě tsunami je zdrojem eh, pro vyplacení pomoci. A tyto, ta kolektivní, ta hromadná propouštění, ty jsou, ta jsou permanentním problémem. Takže musíme postupovat ve strukturálním kontextu a Evropa se musí připravovat na kontext strukturální nezaměstnanosti a jedním ze způsobů takové přípravy je podívat se blíže na otázku hromadných propouštění, ke kterým může docházet i poté, až se ekonomická situace v Evropě zlepší. Já se bohužel nedomnívám, že by šlo o nějaký výjimečný jev. I z tohoto důvodu bychom měli fond Eh, považovat za eh, více-méně fond dlouhodobý. I měl by se udržet i po době, až eh, vyprší jeho existence. A správně řekla Helga Tripelová, že je potřeba se zamyslet i nad těmi individualizovanými programy, třeba na rok. Já tady nemám takové bohaté zkušenosti, nejsem tady 10 nebo 20 let a Nakonec ale znám historii sestavování evropského rozpočtu za dlouhá léta. Co ale určitě platí, je to, že se nám těžko koordinují různé programy, které se eh, provozují na teritoriální úrovni. Je to obtížné a členské státy eh, se mají rozhodnout, které programy se propojí s jinými ale nikdy neexistuje jenom jeden program na teritorium. Vždycky je potřeba prokombinovat více takových programů a já bych nerad, aby EAGF, což je program, který by měl pomáhat vyškolit občany by se směšoval eh, s programem celoživotního vzdělávání. Já si myslím, že by se měl stát jakousi laboratoří pro velice specifické situace, i když bohužel i přes svou specifičnost jsou to situace víceméně permanentního rázu, tato hromadná propouštění. Myslím, že to byla skvělá debata a eh, líbí se mi ta eh, ten obrázek, který vykreslil pan Dardens, když hovořil o běžných lécích, preventivních lécích a, a, a lécích na akutní choroby. Toto je tak právě takový e, lék ESF a celoživotní vzdělávání. To jsou léky, které spadají do ordinace praktického lékaře, na rozdíl od EAGF. A myslím, že když po roce 2013 bychom nesebrali dostatek odvahy, abychom z tohoto fondu udělali fond permanentní, potom se obávám, že rozpočtová kontrola tohoto fondu bude mnohem obtížnější a kdokoliv, kdo by se chtěl zamyslet nad tím, jaké prostředky byly investovány ve prospěch propuštěných pracujících a bude, by, je měl, by měl chtít tedy nastavit správně rozpočet pro tento fond, protože když jej nezrušíme, musíme mu eh, nastavit rozpočet. Momentálně ta situace je tíživá, není užitečná pro nikoho a je špatným řešením, co se týče správné rozpočtové praxe. Je to velmi tvůrčí, řekl bych, pane předsedo, až příliš tvůrčí. Děkuji. Děkuji všem účastníkům této debaty i se pravodajům. Bylo to skutečně velmi obhající. Máme lhůtu 24. června 18 hodin pro pozměňovací návrhy. Eh, v tento den bude pak eh, návrh stanoviska přijat a 14. 7. bude se hlasovat o zprávě a o e, také kompromisních pozměňovacích návrzích. E, v září prvním plenárním zasedání se bude o této zprávě jednat. E, věnovali jsme této otázce dost času, ale myslím si, že se to vyplatilo. Nyní se můžeme věnovat bodu 10 Eh, kolega Ivailo Kalfin bude hovořit o poskytování záruky na ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a záruk na projekty mimo EU. Děkuji, pane předsedo. Koliks, eh, kolegové, takže čeká nás proces, který má být následnou činností rozhodnutí dvora, to je střednědobé hodnocení eh, evropské, aktivit Evropské investiční banky mimo Evropskou unii, kromě regionu AKT, kde Evropská investiční banka funguje na základě dohody z Kotonu. Materiály, které máme, návrhy, které máme, máme dva dokumenty komise, jednak je to zpráva a jednak je to návrh rozhodnutí. A pane předsedo, později by mohlo být vhodné dát slovo zástupci komise, panu Kazanemu, který by mohl více osvětlit podstatu těchto dokumentů. Nezapomínejme, že při přípravě těchto dokumentů komise využívala dva procesy. Jednak vznikla takzvaná skupina moudrých, které předsedal Michel Candesie, který předsedal skupině která velmi zajímavým způsobem hloubokově přeskoumala aktivitu EIB mimo Evropskou unii s některými velmi zajímavými myšlenkami, které jistě budou ještě podrobně probrány v Evropském parlamentu. A dále dokument externích konzultantů. Jaké problémy byly identifikovány v souvislosti s aktivitou EIB. Za prvé, několik zjištění, že občas dochází k nekonzistentnostem mezi aktivitami EIB a politikami Evropské unie. A vzhledem k tomu, že se jedná o banku Evropské unie, tak máme pocit, že někdy Evropská unie v plné míře nevyužívá všechny nástroje, které má k dispozici. Druhý, druhá kritická výtka, která vzešla z tohoto přeskumu, se týká zastupců nevládních organizací a to se týkalo tedy samotných cílů a schopností Evropské investiční banky fungovat jako rozvojová banka. My víme, že byla vytvořena jako investiční banka, to je taky její nejsilnější stránka. A proto očekávání, že by měla splnit všechna kritéria rozvojové instituce, se nám jeví jako něco, co spíš vychází z našich očekávání. Ovšem, je to samozřejmě jedno z témat, o které jde mnoha zúčastněným subjektům a které se řešilo. Další otázka, možnost použití různých nástrojů v různých regionech. Ne až tolik konzistentnosti v v rámci jednotlivých regionů mezi nástroji. Další, co je škoda, se týkalo přístup k fondům, přístupu k fondům. EIB původně začala působit mimo Evropskou unii jako nástroj na podporu evropských investic. Později se dotkla určitých rozpočtových záležitostí a musela rozšířit svou činnost. Někdy to využití fondů nereaguje na rozvojové ohledy. Ale nesmíme zapomínat na jejich úkol, což je, na její úkol, což je stimulovat eh, působení evropských podniků v třetích zemích. Je tu také otázka rovnováhy mezi čistě bankovní eh, motivací této instituce a politickými zřeteli. Vzhledem k řadě různých omezení, Evropská investiční banka je bankou, tudíž musí splňovat všechna kritéria bankovních institucí. A konečně při výčtu těch zásadních otázek, které lze považovat za škodu a to je spolupráce mezi EIB a mezinárodními finančními institucemi, včetně spolupráci s, se Světovou bankou, se skupinou Světové banky EBRD a tak, kdy možnost vytváření synergií a propojení při využití také evropských fondů a grantů a půjček e, Evropské investiční banky aniž by to bylo vyčerpávající, tak toto je výčet hlavních otázek, které se objevily v uplynulých měsících při přípravě tohoto střednědobého hodnocení. Teď tu máme návrh komise a já bych řekl, že do značné míry pokrývá a odpovídá na mnohé z těchto otázek. Z praktického hlediska návrh komise je rozpočet šířit mandát do 2013 a zahrnout některé nové prvky do tohoto mandátu, tak aby mohla banka lépe reagovat na očekávání. Doporučuje se, jak jsem řekl, prodloužit její mandát do 2013, dát k dispozici 2 miliardy eur opčního mandátu, což je nyní v rezervě, ale ne to eh, rozptýlit, rozdělit mezi jednotlivé regiony na základě regionálních stropů, ale spíše tyto dvě miliardy využít jako mechanismus rozvojové politiky a dávat je k dispozici tam, kde se řeší problémy a programy týkající se klimatických změn. Až dosud má v oblasti klimatu banka jenom skromnou činnost a proto by to byl silný podnět směrem k této, rozvoji této aktivity, která, jak víme, se těší velkému zájmu Evropské unie. Návrh obsahuje také mnoho různých záležitostí, které naznačují lepší spolupráci a koordinaci mezi politikami Evropské unie a EIB, včetně těch eh, vysokých průřezových cílů, které jdou napříč regiony. A vytvořit také více flexibility na, na, na regionální úrovni tím, že by se vytvořily určité pokyny pro spolupráci. Do oblasti působnosti aktivity bylo přidáno několik způsobilých zemí a existuje řada návrhů směřujících ke zlepšení kapacity EIB v jejím fungování jakožto rozvojové instituce. Takže tolik návrhu komise, myslím, že řeší některé otázky, které již byly nastoleny dříve. Otázkou je, jestli jsou dost ambiciozní, jestli by se to nedalo eh, v řadě případů řešit krátkodobě do roku 2013 a musíme také zohlednit, že rozvoj EIB outside, ehm, v oblastech mimo Evropskou unii. Co by se dalo dělat? A to je určitě něco, o čem se ještě bude hodně diskutovat v průběhu celého tohoto postupu v Evropském parlamentu. Chtěl by se daleko lépe zaměřit na rozvojové cíle, což je něco, čím se zabývají naši kolegové ve výboru pro rozvoj, kteří rozsáhle analyzovali činnost Evropské investiční banky, včetně návrhu, který je ve zprávě pana Komdesiuse, že by se vytvořila určitá pobočka, která by řešila některé otázky. To je něco, co nepřichází v úvahu v příštích, hned v příštích letech, ale pokud se vydáme tímto směrem, měli by již mělo by se počítat s nějakými přípravami, ale je to něco, co by se mělo analyzovat. Musíme vzít eh, ovšem v potaz náklad, náklady takového kroku. související otázka se zprávou Camdesiu, a se, která se bude těšit velkému zájmu v parlamentu, je takzvaný blending mechanism, který má za úkol vytvořit synergie mezi evropskými granty a půjčkami EIB. V tomto směru existují dobré zkušenosti a příklady. V některých regionech u některých nástrojů ale zbývá ještě udělat hodně k tomu, aby vznikl ten patřičný mechanismus, který vytvoří ty synergie mezi jednotlivými eh, fondy. Je tu také otázka spolupráce s dalšími finančními institucemi. Návrh je vytvořit platformu, v rámci které by jednotlivé instituce mohly spojit své úsilí při financování různých projektů a Až se dostaneme k podrobnostem, uvidíme, že je tu mnoho otazníků, ale máme některé i dobré již existující zkušenosti, které bychom měli analyzovat a dále rozvíjet. A konečně koordinace s politikami Evropské unie. To by měla být jedna ze základních otázek střednědobého přeskumu protože ze statistických údajů vidíme, že EIB je v některých regionech velmi úspěšná, například v předstupních státech. Fázi ne až tak úspěšná je v Rusku a u některých východních sousedů a k tomu jsou dobré, pří, dobré důvody. A pokud jde o cíle v různých regionech, včetně například zbližování ekonomik, energetických projektů, dopravy v rámci východního sousedství nebo klimatu, jak jsme ji zmínili. Musíme vytvořit daleko větší soudržnost mezi politikami Evropské unie a prioritami Evropské investiční banky. A závěrem, abych uzavěr, uzavřel tuto první prezentaci myšlenek a témat, o kterých se bude v parlamentu jednat, doporučili jsme kalendář, měli byste ho mít před sebou v Kobu News a předpokládá se zvážit návrh zprávy v září, abychom požádali o stanovisko dalších pěti výborů, které jsou zapojeny do tohoto postupu v říjnu, abychom se pokusili schválit zprávu na plenárce do konce letošního roku. A v případě nějakých velkých nedorozumění s, s radou je také možnost druhého dohodovacího řízení na začátku příštího roku, ale pokud neschválíme tuto střednědobé hodnocení aspoň do půly příštího roku, znamenalo by to, že EIB nebude schopna působit mimo Evropskou unii. Takže kalendář, který tu máme, by měl umožnit dokončit úsilí do konce letošního roku. Merci, mon cher collègue, je vous... Děkuji, vážený kolego, za tuto jasnou syntetickou prezentaci. Chtěl bych eh, vám navrhnout, eh, abychom nedebatovali dále tuto záležitost. Máme trošku časový tlak. Již jsme o tom hovořili při přiznaci pana Kancu, který zde byl před několika měsíci, když eh, předkládal první návrh zprávy. A tak jak náš zpravodaj sdělil. Ostatní výbory parlamentu mají také zájem, především výbor AFET a e, výbor pro rozvoj. Chtějí tedy s námi e, pracovat na článku 551 a dalších. Řešení, které nyní hledáme společně s pravodajem, je tedy takové, že my jsme příslušným výborem, náš zpravodaj eh, se spojil se příslušnými navrhovateli v ostatních výborech a na základě harmonogramu, který byl předložen, tedy září první písemný návrh v výboru pro rozpočet a zároveň nebo paralelně projednávání v ostatních výborech, tedy příslušných stanovisek, hlasování v Eh, plenárním zasedání v prosinci nebo v lednu a my bychom samozřejmě chtěli, aby se eh, toto však rozhodlo do konce roku. Eh, je to záležitost dobře připravená a myslím si, že není nezbytné toto ještě odsouvat dále. Takže chtěla bych poděkovat panu Novi a nyní se budeme zabývat rozpočtem na rok 2010. Máme zde několik bodů, to je bod 11, opravný rozpočet 2. Náš zpravodaj zde není, ale nemáme ani hlavní téma. Jde o eh, další eh, prostředky, které jsou požadovány eh, rozpočtovým výborem a ekonomickým eh, výborem. Rada eh, nebyla schopná se na tomto dohodnout a ani my nemůžeme tedy pokročit, dokud se rada nedohodne. A proto přejdeme k bodu 12. Bod 12 zde dám slovo panu Surianovi, jde o opravný rozpočet číslo 3 a o problém doprovodných opatření týkajících se banánů. Eh, jak se na to dívá v, mm, ve světle posledních událostí pan Surian? Děkuji, pane předsedo. Co se týče obsahu, moje stanovisko je nezměněné. Podle mých vědomostí dojde ke trialogu na toto téma a uvidíme, jaké stanovisko zaujme rada. Nevím, jestli už byla učiněna nějaká finální rozhodnutí. Zatím se proslýchalo, že první reakce rady byla absolutní eh, odpor nula z nástroje flexibility. Myslím, že komise přišla s umírněnějším návrhem, poměrně nízkým, co se týče nástroje flexibility. Podle mého je to typická otázka nástroje flexibility. Bylo by možné bývalo, aby se to dostalo do rozpočtu na rok, na rok 2010, jenže se to tam nedostalo a je potřeba to někam dát, takže proto je nástroj flexibility. Myslím, že eh, stanovisko rady je příliš rigidní a, a zase by nebylo vhodné, abychom my oponovali 100%, eh, pak by bylo potřeba dohodovací řízení a pak by se vidělo, s jakým návrhem přijde komise bude-li to možné, já jsem ochoten tedy zaujmout pružnější stanovisko, protože si myslím, že je to morální povinnost, aby Evropa i přes potíže, v nichž vězí, převzala svou zodpovědnost vůči těm státům, které jsou na tom ekonomicky bídně a zvláště vzhledem k tomu, že my jsme eh, tedy spoluviníky obtíží těchto, eh, těchto eh, jejich problémů, ne úplnými, ale proto bychom měli prokázat disciplínu v otázkách rozpočtu. Potřebujeme to, deba- to tedy detailně prodebatovat předtím, než kdokoliv jménem Evropské komise, to, Evropské unie nějakým způsobem by slíbil pomoc bez toho, aby konzultoval rozpočtovou, rozpočtový orgán. Takže vyčkáme stanovisko rady, ale není možné, aby toto vše se provádělo proti zájmům a proti prioritám eh, tohoto parlamentu. To by eh, nebyla odpovídající rovnováha mezi těmi dvěma rameny eh, rozpočtových orgánů. A když budeme moci být hrdí na pomoc, kterou eventuálně poskytneme eh, zemím, které eh, pěstují banány, ale když ne, tak není důvod eh, o tom hovořit kriticky jen o parlamentu, který je pouze jedním ramenem toho rozpočtového orgánů. Takže nejde eh, tady o prestiž, jde o správné vyřešení těch problémů. Doufám, že to dohadovací řízení bude dobré a plodné. Jestli ne, protože se jedná o eh, aktuální eh, a velký problém, tak komise přijde s nějakým návrhem a myslím ale, že komise přijde s novým návrhem už během trialogu a potom uvidíme, jestli to bude pro nás přijatelné. Takže myslím, že prozatím není důvod eh, o tom eh, teď dále debatovat. Děkuji zpravodaji. Reimer chce něco doplnit? Nikoliv, takže děkuji. Takže ta politická otázka, ano, k tomu jsme již eh, měli určitou výměnu názorů. Politická otázka je tedy před námi. Jsme ochotni vzhledem k té různosti stanovisek eh, rady a parlamentu, eh, z toho učinit eh, nějaké Eh, téma, které by nás skutečně vedlo k eh, boji. Já se domnívám, že zde jsme již řekli, eh, jak se na to díváme. Víme, že politicky je téměř nemožné zde mít nějaké Eh, opoždění, ale eh, na druhou stranu by to také nikomu nepomohlo. Eh, ten mechanismus pomoci je takový, že i když by došlo k pozitivnímu vývoji v této, v tomto sektoru banánů, eh, tak vlastně nemáme žádný prostředek, který by kompenzoval to, že vyrábějící země mají právo na tuto kompenzaci vzhledem k tomu, že již nemohou využít ty obchodní výhody, které měly dříve. Takže následující etapa je skutečně trialog a tady musíme očekávat to, že eh, budou probíhat buď jednání předem nebo trialog přímo a eh, musíme tedy očekávat i nějaká extrémní řešení, tak jaké je vyjádřila eh, rada a parlament, ale nemůžeme se zase příliš vzdálet od toho, co říkala komise. Eh, dále k rozpočtu na rok 2010 bych chtěl dát slovo opět eh, místo předsedovi Kalfinovi ohledně nařízení z roku 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou práci. Ale i to se týká banánu, skutečně. Takže k tomu nemáme nic, co bychom dodali. Dobře, takže ten banán už je oloupaný a můžeme ho sníst. Ale nyní má slovo Juta bude hovořit o agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů. Juto, máš slovo, prosím. Ehm. Děkuji. My už na posledním zasedání o tom hovořili déle. Já jsem eh, vznesla otázky eh, vzhledem, směrem ke komisi, odpovědi byly nedostatečné, ale v mezidobí jsem se mnohokrát sešla s kolegy z komise a i z výboru Libé a výsledkem tedy teď je můj návrh stanoviska pro výbor pro vnitřní věci a v zásadě, ne, promiňte, nejen v zásadě, prostě se musíme omezit na to, přicházet s pozměňovacími návrhy, které spadají do eh, našeho okruhu působnosti. A i když eh, těch pozměňovacích návrhů byla celá řada, 24, eh, tedy jsem jich vypracovala, ale přitom jsem se omezila skutečně pouze na rozpočtové aspekty té agentury pro počítačové záležitosti a eh, a nemusím se kriticky vyjadřovat eh, k výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, tam zpravodaj tohoto výboru předložil pozměňovací návrhy, kde vlastně se zabýval i právním základem této agentury IT a věnoval se tedy těm právním otázkám, ale myslím, že to nám nepřísluší. My si třeba myslíme, že je principiálně potřeba změnit nastavení té agentury eh, eh, pro IT, ale k tomu bychom museli přemluvit kolegy z výboru pro vnitřní věci. Kolega Coelho je ale velice ochotný ke spolupráci a kdyby někdo z nás přišel se zvláště dobrými nápady, tak si myslím, že by třeba byl ochoten je ještě připojit do své do svého návrhu. Ale jinak si myslím, že veškeré pochybnosti našeho výboru pro rozpočet, že už tam víceméně jsou obsaženy. Mých 24 pozměňovacích návrhů, jejich seznam máte na straně 5, tam vypočítávám, o co tam běží, nebudu eh, to teď tady přečítat, není to ani zapotřebí. Myslím, že všechno, co bylo potřeba, už, jsem k této, už jsme k této agentuře řekli a zbyla ještě řada otázek nezodpovězených, zvláště ze strany komise, která tedy na ně nezodpověděla dostatečně. A to jsou otázky, se kterými přicházíme vždy, když jde o to, kdy se z operativních prostředků eh, hradí správní činnosti a tak je tomu zde také. Eh, víme ale, podobně jako komise, eh, která nám to představila, navrhla, promiňte, aby tato agentura spadala do toho programovacího rozsahu z finančního hlediska tady alespoň do roku 2013 nevypadá, že by byl jakýkoliv problém a proto vycházím z toho, že jestli výbor pro vnitřní věci bude souhlasit s vytvořením takovéto agentury, a to prozatím není ještě zcela jisté, ale když výbor pro vnitřní věci tento souhlas vydá, potom my budeme moci přispět s naším stanoviskem k tomu, aby byly eh, respektovány veškeré rozpočtové aspekty, aby se eh, aby tam byly zapracovány do toho návrhu, proto také dnes nebudeme hlasovat. Eh, v Kobo News jste si mohli přečíst, eh, jaká je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů, to je 24. červen ve 12 hodin, to znamená čtvrtek, potom se bude hlasovat 13. července a vycházíme z toho, že v září výbor pro vnitřní věci eh, zapracuje naše stanovisko do své zprávy. Merci Jutta, je crois que monsieur Colino. Děkuji, myslím, že se hlásil pan Kolino. Děkuji. Takže v první řadě, jakožto stínový zpravodaj za naší frakci, mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za její práci a pár věcí k tomu poznamenat. Agentura bude zodpovídat za dlouhodobé řízení, například šengenských systémů SIS-2, VIS a Eurodac. Základním úkolem agentury bude zpráva a umožňování zprávy těchto dat 24 hodin eh, v tý, 7 eh, dní v týdnu a ale pouze zajištění toho, aby výměny dat probíhaly efektivně a s tím, že samotná integrita obsahu těch dat bude nadále úkolem členských zemí. Výhodou by měly být úspory z rozsahu. Je tu také snaha dosáhnout kritické masy, pokud jde o zaměstnance, počet zaměstnanců. Mělo by celý systém by měl začít platit ještě v, 2000, v roce 2000, fungovat ještě v roce 2010 a neměl by mít dopad na finanční rámec 2007 až 2013. Komise řekla 613 milionů eur, které jsou potřeba na financování agentury mají být uplatněny od teď do roku 2013 a že to odpovídá stávajícímu finančnímu programu. Ovšem, existují i jiné možnosti zajištění financování pro agentury. Agenturu. Souhlasím s víceméně s paní zpravodajkou, ona předložila návrh stanoviska, která všechno zasazuje do náležitého kontextu. Není teď na místě hovořit o správnosti samotného rozhodnutí vytvořit agenturu či úkolu, které má plnit. Nicméně, dovolím si říct, že pokud jde o studii komise, mohla být podrobnější z hlediska zdůvodnění vytvoření další agentury, vzhledem k tomu, že existují i jiné alternativy. Ty tři programy by například mohly být zpravovány samostatně. A existují různá hodnocení ohledně dostupnosti financí z rozpočtu. Kromě úspor z rozsahu a dosažení eh, kritické masy a vytvoření společné struktury, kterou by sdíleli všechny tři databáze, by nám komise mohla dát ve svém návrhu více návrhu o analýze přínosů, které ji přiměly ke strategickým volbám směřícím k založení agentury. A konečně mi dovolte říci, že umístění sídla agentury musí být pečlivě zváleno, zváženo. Nemohou si prostě jen vybrat nějaký stát a pak o tom začít diskutovat. Tady bychom mohli skutečně provést analýzu přínosů a nákladů jednotlivých kandidátů. Děkuji. Ann Jensen, prosím. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Mně se velice líbila poslední věta předřečníka. Myslím si také, že by bylo pěkné klást důraz na skutečnost, že bychom měli nastavit moudré podmínky pro volbu hostitelského státu. A rada si vždycky představovala, že to je jejich rozhodnutí a že si rozhodnou, jak budou chtít, jenže ono je eh, velice důležité pro života agentury eh, najít hostitelské město, kde je eh, dobrá veřejná doprava a veškerá další doprava a pozměňovací návrhy Juty velice pěkně reflektují všechno to, co jsme k tomu za, ta, za ty roky řekli, takže se mi velice její pozměňovací návrhy Eh, líbí a jsem také proto, abychom se skutečně drželi pouze otázek rozpočtových a nezabývali se eh, dalšími věcmi. Vím, že pan Avaro má velice eh, velký zájem o tyto otázky. On zde dnes není, je ve výboru Libe a také jej velice zajímá ta otázka hostitelského státu, kterou je potřeba vyřešit včas. A možná, že by vyjádřil i některé další pochybnosti o tom, jestli třeba i v dalších oblastech neměli něco dát do rezervy, ale prozatím ještě ne. V zásadě eh, mohu říci, že těch 24 jutiných návrhů podpoře, podporujeme. Děkuji, Jota ještě. Jenom ještě stručně, co se týče těm výzvám eh, k té hostitelské zemi. Paul Paolo, Paolo Coelho, ne, promiňte, tak se nemenuje, to je vlastně ten spisovatel. Ne, ne, ne, Carlos Coelho. Také ve svém návrhu zprávy uvádí, že nevydá souhlas k žádné agentuře, kde by nebylo jasné, kde má sídlit a že bude skutečně ten nejefektivnější a nejúčinnější, eh, tedy výběr sídla. Možná se na to bude dívat z jiného hlediska než my, ale co se týče efektivity, eh, to je aspekt, který je pro nás pro všechny důležitý a myslím, že i komise také podporuje eh, toto rozhodnutí a je velice dobré, že to bereme vážně, že na to poukazujeme. To je jedna věc. A e, druhá věc, skoro ironicky či sarkasticky. Já jsem dost napnutá, protože komise ve svém finančním plánování vlastně jmenovala přesně tu sumu, která stojí tady v tom e, návrhu. A to myslím, že bylo poprvé, kdy by finanční plán komise takhle úplně přesně na číslo vyšel. Takže uvidíme, doufejme, že to také tak zafunguje. Eh, ano, děkuji. A co se týče pokračování práce, Juta připomněla lhůty, které platí. Chtěl bych navrhnout, abychom dnešní odpoledne ještě ukončili body 5, 6, 7. Reimer nám eh, předloží eh, také politické pokračování těch eh, ústních otázek, eh, které jsme předložili k revizi finančního rámce a výhledu a možná, že by také mohl rychle předložit eh, ony návrhy na změnu víceletého finančního rámce. Reimere, prosím, máš slovo. Ano, děkuji. Děkuji proč bych nakonec eh, měl postupovat jinak než kolegyně Jutta Haug s tím stanoviskem té agentuře. Já chci jenom ještě jednou připomenout, bez ohledu na vaše plánované pozměňovací návrhy, Evropská rada rozhodla, že Eh, co se týče eh, těch eh, agentur, že by měly být umístěny přednostně v těch členských státech, kde ještě žádné agentury nejsou. To sice zní legitimně, ale možná ne úplně tedy tak efektivně, jak tedy by to odpovídalo našim přáním. Minulý týden v úterý jsme vznesli ústní otázky na komisi a na radu a ty a to bylo v počátku té diskuse v rámci přípravy předběžné zprávy o e, právním základu fungova- e, e, smlouvy o fungování Evropské unie. Tam byl i přítomen důležitý zástupce ze španělské strany a také komisař Levandovský tam byl zastoupen. Já jsem dnes dopoledne eh, jsem se ještě jednou díval na eh, ten zápis z té debaty a tady je potřeba říci, že předsednictví rady bylo v situaci, kdy vlastně rada ještě nedospěla k finálnímu rozhodnutí, k té otázce vlastně, co předložíme parlamentům, co se týče eh, tedy jednání o dohodě o rozpočtu a e, k přizpůsobení víceletého finančního rámce, e, což také znamená, že to, to bude muset odsouhlasit parlament. A, a e, i přes určitou opatrnost a, a je možné se podívat na to, co řekl komisař Levandovský. Jasně řekl, že komise navrhne revize pouze v případě, kdy budou ty revize nebo ta přepracování nezbytná, ale také jasně řekl, že ty nezbytné nástroje, co se týče eh, marží pro flexibilitu, a já také dodávám ještě eh, eh, rezervy, že komise zcela rozhodně alespoň v jednom bodě nesouhlasí s názorem rady, cituji, by the Council, we are to defend flexibility in one form or another. This from our conciliation since 2007. Und dies ist sicherlich a to je tedy zcela jasný rozhodující bod, kdy bude potřeba, aby i parlament zcela jasně řekl, že na návrhy, které se týkají rovnovážné pozice eh, institucí a co se týče eh, rozhodo, rozhodování kvalifikovanou většinou v radě v rámci hranice 0,3 že toto se odstraní bez toho, aby se nabídly adekvátní eh, instrumenty, aby toto bylo realizovatelné nějakým způsobem přijatelným. Taková o takové nabídce by parlament vůbec neměl diskutovat. Já řeknu zcela jasně, že očekávám, že Rada a komise s ohledem na tento článek, ale i s ohledem na některé jiné články nám eh, pro jednání udělá takový, eh, takovou nabídku, eh, která vezme, která poskytne alternativy k, tak, k, takovému, k takovému článku, jako je 8.1 tři, který, které by zaručily nějaké pružné jednací rámce, když třeba já jako potom já jako zpravodaj bych nebyl vůbec ochoten o něčem eh, takovém jednat. To bude condicio sine qua non. Eh, nebudeme otáčet, eh, otáčet hodiny naspět o nějakých 20 či 30 let. A z toho také vyplývá, že by tento výbor když se nic tedy nestane eh, na eh, červencovém zasedání rady, že by že tady náš, náš výbor potom nebude v září eh, ochoten jednat. My musíme za Eh, parlament být schopni a odvážně jasně říci, že tyto eh, návrhy naprosto jasně odmítáme. Myslím, že k tomu bude ještě dostatek příležitostí. Je docela zajímavé, když se podíváme ještě na některé další eh, body vyjádření komisaře Levandovského. On říká, že komise neplánuje žádné další posty nebo nebude žádat o žádné další posty do roku 2013. A k tomu mám dva body. Když eh, jsme na jiném, eh, na jiném místě eh, pořadu jednání hovořili, nebo budeme hovořit o postech v rámci e Evropské služby pro vnější činnost, tak potom komise samozřejmě oprávněně bude říkat, že se omezí a byl by to pozitivní eh, signál vůči členským státům. Ale když se podíváme na ESVČ, eh, hovoříme o roce 2011 a vůbec bychom nevěděli, co potom eh, se plánuje pro roky 2011 a 2012 a 13. A a O tom jsme hovořili i s kolegy z rozpočtových výborů národních parlamentů. My se musíme eh, podívat na celkovou stránku rozpočtu. Ta EASVČ, eh, e kterou zde, kterou zde vytváříme, nemá žádnou eh, omezenou platnost a budeme, budeme o tom muset detailně hovořit i s kolegy z národních parlamentů kde je možné ze středně a dlouhodobého hlediska zabránit tomu, aby se dublovala práce, tak, aby z hlediska souhrné struktury snížily eh, náklady, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Pak, když bychom tuto debatu nevedli, potom se na to zaměří veřejná debata, že v Evropě vytváříme zase něco navíc a že to třeba ani není zapotřebí. A do této pasti bychom se neměli nechat vlákat eh, měli bychom radu eh, vyzvat, aby se snažila toto lépe vyřešit a protože protože potom by ty debaty s těmi, s těmi národními parlamenty byly obtížné. A komise sama od sebe tedy se zavazuje k tomu, že nebude žádat o žádné další posty. Já si myslím, že my jako parlament musíme diskutovat s radou a komisí o tom, jestli je vůbec v této době myslitelné eh, pomocí evropské legislativy, která by mohla mít přidanou hodnotu, i nutit eh, vnitrostátní a regionální roviny eh, realizací eh, evropské legislativy vytvářet další a další, eh, další a další eh, místa. Podívejme se na Řecko, tam v extrémní situaci nikdo z nás si ani neumí představit, jak to vypadá, a nejenom státy Evropské unie. Budeme věrohodní jenom, když se budeme vážně zabývat touto otázkou, když se podíváme na tom, kde je nutné stanovit priority, kde je eh, možné definovat eh, evropskou přidanou hodnotu, to musíme také ještě rozhodnout. Musíme se podívat na to, co by se dalo přesunout a co je absolutně nezbytné. Bez eh, celkového pohledu na tuto diskuzi ani parlament nebude chápán jako seriózní partner. Toto musíme předeslat. Zároveň však v Lisabonských smlouvách máme takové krásné formulace, eh, jako eh, cituji 312 odstavec 3. Throughout the procedure leading to the adoption of the financial framework, the European Parliament, Council and Commission shall take any measure necessary to facilitate its adoption. <coughs> Promiňte, že tolik cituji. Já však musím konstatovat, že vedle těch otázek, které jsem právě uvedl, Musíme v této diskuzi také projednat to, co Rada v nočním zasedání o rozpočtovém postupu eh, stanovil v souvislosti s balíčkem eh, o stabilitě rozhodl. Rozhodl o tomto postupu a rozhodl také o vztazích jednotlivých institucí mezi sebou. Smlouvy a pravidla hry platí také pro radu a tím bychom se neměli opětně dostat, ale vlastně člověk nikdy neví, co se může stát, abychom se nedostali do této situace opětně, kdy eh, ty povinné eh, výdaje jsou odstraněny, zrušeny a potom zase zavedeny, eh, abychom se nedožili toho, že v nějakém nočním zasedání parlamentu se dostane do celá nové situace. I při budoucích eh, diskuzích eh, o spolupráci a o interinstitucionální dohodě je nutné zcela jasně říci, jak v takových eh, či oných záležitostech spolu budeme zacházet. Bylo by tedy vhodné, a dívám se na kolegu Prezra, kdyby komise nezávisle na otázce právního základu, zda je tedy sporný nebo ne, bylo vše projednáno a to eh, seriózně, abychom si vše dobře promysleli. Nedovedu si představit, eh, že bychom uzavřeli kooperační smlouvu mezi partnery, pokud eh, tyto otázky v následujících letech nebudou dostatečně vyjasněny. Jsou to takové záležitosti, které vlastně předem musíme objasnit, abychom věděli, zda komise a rada chtějí a mohou eh, postupovat a hovořit upřímně, aby nakonec neříkali, no tak to všechno hodíme do jednoho kotle a budeme dělat jakože. Jde totiž o celou řadu diskuzí, které později po předložení eh, před průběžné zprávy uvidíme a bude to mít také vliv na případné pozměňovací návrhy o kooperační smlouvě, o adaptaci víceletého finančního rámce a podobně. Chtěl bych je tedy navrhnout, pane předsedo, následující toho času dnes máme málo. Chtěl bych navrhnout, abychom eh, o tom diskutovali eh, intenzivně mezi jednotlivými politickými skupinami, abych věděl, jaký má tí názor. Zda tedy eh, souhlasí s mým návrhem pro průběžnou zprávu. Měli bychom to projednat mezi námi, abychom pak také 12. 13 července mohli eh, probrat příslušný návrh, eh, příslušné tedy eh, návrhy a abychom pak v září na druhém plenárním zasedání toto předložili. Já bych chtěl ještě doplnit právě v souvislosti s tím, co jsem předeslal, že musíme být skutečně otevření, abychom zjistili, zda návrhy, které pak budou předloženy, návrhy na zlepšení, mohly přijmout jako základ pro jednání, anebo zda plénu tedy navrhneme, aby tyto návrhy byly nejdříve zamítnuty. Eh, to znamená, že budeme očekávat od rady a od komise zlepšené návrhy. Eh, to je věc, kterou bychom měli nechat zcela otevřenou. Ještě není vůbec jasno, jakým směrem se naši partneři dají do pohybu. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji. Budeme muset ukončit naše zasedání. Jen krátký komentář. Nás zpravodaj má pravdu když potrhuje, že odpovědi, které byly předloženy na ústní otázky, nejsou skutečné. Byly to odpovědi, které nebyly připraveny na politické úrovni rady. Eh, především veliká změna eh, související s Lisabonskou smlouvou a také s ekonomickou a finanční krizí vedou k tomu, že náš eh, partner již není na úrovni ambasád, nýbrž na úrovni předsedů vlád. Na úrovni ambasád máme neustále pouze e, nulovou odpověď. Na úrovni ministerských předsedů však reakcí nemůže být nula. Buď se řekne, že se e, rozpočet navýší v té oblasti, kde navýšen musí být, především e, proto, aby nové kompetence vyplývající z Lisabonské smlouvy byly realizovány, a nebo je eh, nutné říci, jsme na nule eh, a ty prostředky, které máme, je nutné využít lépe. Je však nezbytné zaručit to, aby eh, prostředky na rok 2011 až 2013 byly Eh, také eh, stanoveny s ohledem na další úvahy. To znamená, že na úrovni Evropské rady je nezbytné eh, očekávat pozici na úrovni vlád a nikoliv na úrovni ambasád. Víme, že když dnes je nám řečeno 0,0, nic nesmíme vydávat a tak dále, pak eh, je eh, nerealistické to, že nebudeme vydávat více peněz. To je jasné, že musíme vydat více peněz, ale eh, vždyť musíme zajistit Afganistán, Irák, balkánské země a tak dále. Ministři by se měli tedy sejít tento týden, ale oni se sejdou až za měsíc a schází nám více jak 1,5 eh, miliardy eh, euro. Eh, ty musíme někde nalézt pro energetické investice spojené se zelenou energií. Také zde potřebujeme další prostředky. Je to eh, také otázka druhého eh, Fedu, eh, tohoto fondu, který je nutné také definitivně stanovit. Každopádně tedy jsou před námi veliká důležitá rozhodnutí a zpravodajové skutečně očekávají právem, že bude předložen nový návrh nových systémů řešení. Evropa Evropské Evropský eh, rozpočet eh, musí být eh, stanoven společně s národními rozpočty a já očekávám, že delegace Evropského parlamentu bude přijaté prezidentem Van Rompeyem a to 29. června, abychom projednali realizaci této nové politiky také na úrovni Evropského parlamentu. Je nutné se podívat na to, jak tedy realizovat toto posílení posílení evropské politiky. Děkuji za zpravodaji a Chtěl bych požádat ještě koordinátory, aby zůstali. Zítra ráno se sejdeme zase v 9 hodin. Končím toto zasedání. Děkuji.